Ja, guten Morgen. Dobré ráno, dámy a pánové. Rád bych eh, dnes eh, řídil, chtěl bych dnes řídit eh, zasedání a paní mm, předsedkyně paní Hübner bych chtěl omluvit, protože z dopravně technických a termínových důvodů se ještě nemohla dostavit, ale dorazí později. Máme radost, že Tady máme mezi námi některé návštěvníky, jednak zdravím pana Johna Kamence, prezidenta jeho východního irské eh, zprávy. Rád by se dnes u nás poinformoval. Srdečně vás vítáme, stejně tak skupinu návštěvníků z Saského zemského parlamentu. Eh, z výboru pro Evropu. Jsem potěšen, že jste zde. Oběma skupinám hostů děkuji a zdravím vás. Jsme rádi, že jste mezi námi dnes. Pak mám zvláštní potěšení, zvláštní radost, že Nämlich Hlavní matador dnešního dopoledne, to je náš pan generální komisař, pan Johannes Hahn. Pane Hán, srdečně vítáme na tomto zasedání dnes. Pár věcí s vámi e, musíme probrat, přičemž myslím v podstatě jste se stanovisky parlamentu e, spokojen. Můžete být spokojen, jestli to, ať je to zpráva Sanchez nebo zpráva o budoucnosti strukturální politiky po roce 2013. Ale přesto jsme zvědaví na to, jak eh, budete mm, reflektovat informace parlamentu. Těšíme se na to, co nám řeknete a pak budeme mít možnost diskutovat. Prosím, pane komisaři. Dank, eh, Děkuji za pozvání. Jsem dnes do výboru. Jsem rád, že mohu předložit první stanovisko. Co do načasování by bylo, mm, by bylo, bylo bývalo jinak lepší, ale je to tak, jak to je. Mm, takže můžeme diskutovat o možném finančním rámci. Bylo by to asi ještě příliš předčasné, ale myslím, že o obsahových perspektivách mm, tady k ním existuje řada věcí, eh, na které se můžeme vyměnit názory a myslím si, že bychom této příležitosti měli společně využít. Rád bych eh, poděkoval všem zpravodajům z minulých měsíců, především eh, však děkuji tobě, Markusy, za mm, skvělé zprávy o budoucnosti regionální politiky. Pročetl jsem si je přesně, i mé služby si vše eh, přesně prostudovali a také diskuze v parlamentu jsme sledovali velice pozorně. Jsou to velmi důležité příspěvky k interním diskusím, které běží v komisi diskusím o dalším vývoji politiky soudržnosti, regionální politiky. Eh, to je, tady existuje paralelnost, mluvíme tady o working progress a jak jsem řekl, tak příští týden jako komise budeme Eh, pokračovat v dalších pracech, eh, předložíme práci na jo, výhledech buď 29. nebo 30. června a očekáváme Neočekáváme žádné otázky, které by se týkaly makroekonomické situace eh, v téměř všech členských státech. Budou to obtížná rozpočtová vyjednávání v příštích měsících. Doufejme, že proběhnou e, dobře. Tady počítám velmi s podporou parlamentu a obráceně a také počítám s podporou regionu. Jedna věc však musí být řečena jasně. Jestliže chceme realizovat regionální politiku, e, která by měla dostat vysokým cílům a nárokům, e, které jsou zakotveny i v různých zprávách pak eh, potřebujeme mm, adekvátní rozpočet. Na podzim, začátkem podzimu, řekl bych tak koncem září, eh, se pak budeme moci opřít o návrh rozpočtu a pak předložíme eh, naše návrhy ve smyslu nejrůznějších nařízení. To bude zaměřeno na politiku soudržnosti od roku 2014. A komisi eh, navrhneme eh, pár takových nařízení a bude se to týkat eh, nejspíš následujících prvků. Bude to obecnější nařízení, pak nařízení o Evropském regionálním fondu, nařízení týkající se fondu soudržnosti, nařízení k sociálnímu fondu a konečně nařízení o teritoriální spolupráci. Doufáme, že s vaší pomocí budeme moci ukončit vyjednávání do konce roku 2012, začátek 2013. A to bylo vyjádřeno i v příslušných zprávách, protože s budeme moci pak učinit závěry z období, které teď probíhá a prodlevy, ke kterým mohlo dojít při implementaci a ke kterým ještě dojde, to pak ale doženeme tehdy, když ještě před prvním lednem 2014 na začátku roku 2013 budeme mít všechno hotovo, všechno uzavřeno, tak abychom pak s členskými státy a regiony mohli sledovat různé vývoj, vývoje a průběh operativních programů, a, a tak abychom to mohli s nimi dohodnout. Jednání informálně, informálně, neformálně začnou už dříve, ale pochopitelně oficiálně lze celou věc uzavřít tehdy, když máte jako základnu hotový Eh, veškeré vědomosti o finančním a legislativních rámcových podmínkách. Ale, jak jsem řekl, je to důležité proto, abychom ještě předtím, než se nastartuje nové období, abychom měli dostatek času pro eh, implementaci, protože si myslím, že je v zájmu nás všech, eh, abychom prvního, od 1. ledna 2014 mohli pracovat bez eh, dalších eh, prodlev, abychom mohli, tak říkajíc, vklouznout do eh, nového období a to v zájmu našich občanů, občanek a regionů. Kromě toho pracujeme Spolupracujeme s kolegy, kolegyněmi z ostatních služeb, pracujeme na společném strategickém rámci, který se týká všech strukturárních fondů. Toto chceme předložit koncem tohoto roku. Myslím si, že a to chci říct otevřeně, protože celá rozprava u nás interně ještě ukončena nebyla, ale um, podle mého názoru by tento návrh komise měl spolu legislativcům být dán předložen ke schválení a když se podíváme na rozsáhlost celého strategického rámce, eh, tak je tak si myslím, že spoluzákonodárci eh, by mohli být do toho včas také eh, začleněni. Eh, ústřední myšlenkou tohoto rámce je, jsou cíle EU, strategie EU 2020. Chceme je přetavit do konkrétních ehm, priorit investičních. Ehm, jsou tady úkoly jednotlivých fondů, které budeme chtít jasněji definovat a vzájemně zharmonizovat. A v této souvislosti eh, je, je pro mě zvlášť důležité poukázat na to, že eh, spolupracujeme s kolegyní Dekuin a chceme eh, docílit co nejlepší koherentnosti mezi rámcem strukturálních fondů a vaším strategickým rámcem, zvláště co se týče inovací. Tady jde skutečně o to, abychom, aby inovační aby pojem inovace byl chápán tak, že se z oblasti výzkumu pak přejde do regionální eh, politiky hladce a tak, aby bylo možné tohoto využít eh, v malých a středních podnicích. Eh, pak je tady ještě bod, který byl předmětem intenzivních diskuzí zde v parlamentu a kde existovala různá pojetí a názory i mezi um, poslanci parlamentu a námi. Jmenovitě šlo také o mě, ale já to nevidím jako tragickou věc, když je to věcná diskuze. A sice to bylo téma nebo návrh zavedení takové mezi kategorie pro eh, regiony mezi 75 eh, a 90 procenty, eh, takzvané transition regions. A myslím si, že kompromis, eh, který, byl, mm, který jsme mm, našli, zní velice rozumně a myslím si, že se může stát součástí našich dalších úvah. Ještě jednou, co se skrývá eh, za těmito úvahami. V Evropě máme, myslím, v rámci regionu celkem pozitivní vývoj. Každopádně, když, se, když vezmeme za měřítko HDP, ale přesto ještě existuje dostatek regionů, které musí vývoj dohnat, které se musí přizpůsobit mm, evropskému mm, ve svému průměru a musí se tam dopracovat. A dosud jsme tady měli takovou hlavní kategorizaci, kdy práhová hodnota byla 75%, to znamená tři čtvrtiny průměrné hodnoty. Tedy regiony, které jsou pod touto hranicí, tak eh, ty byly méně rozvinuty eh, mm, a konvergenční regiony a to, co bylo nad tím, to už jsou eh, jako regiony silnější. To se projeví i ve finančním eh, rámci eh, to tak, že Tady máme vlastně poměr 1 ku 10. A to tak bude vypadat i do budoucna. Myslím si, že poté, co už teď eh, máme fázi phasing out, nechci teď, nebo phasing in, nechci, abych to teď příliš komplikovat, ale má, vytvořili jsme tady možnost usnadnit přechod um, eh, z konvergentnosti do konkurenceschopných regionů, a to ve smyslu eh, takzvaného finančního měkkého dopadu, soft landing. A eh, snažili jsme se to zorganizovat už v minulosti a je to něco, co, o čem není pochyb když z této kategorie 75% se regiony budou chtít dostat, e, tak ještě zdaleka se nedostanou tak rychle e, e, k cíli nebo se nepřiblíží tak rychle k evropskému průměrnému hodnotu, pak to znamená, že se musí pokračovat v procesech, které byly zavedeny. To, čeho bylo dosaženo, v tom se musí pokračovat a musí se to ještě posílit. A pak existují regiony, které nikdy nebyly pod eh, onou eh, hodnotou 75%, ale také se nedostaly nad hranici 90%. Regiony, které eh, co, mm, co do svého ekonomického výkonu nebo úrovně blahobytu lidí, kteří v nich žijí, na ty se můžeme dívat stejným způsobem na tyto regiony Eh, jako na regiony, které musí vývoj ještě dohnat. Přičemž i tyto regiony eh, musí eh, vývoj dohnat, ale není zapotřebí tak velkého tempa. I když tento proces dohánění, když se mám dostat z hranice 60% na 70 nebo 75%, mm, tak to jde trošku rychleji, než pak ty další kroky, řekněme z 85% se dostat na 90%. Ale toto Mm, je zapotřebí také podporovat a pokračovat v, to, pokračovat v tom. A upřímně řečeno, dnes eh, neděláme rozdíly mezi regionem který je zhruba na 82% a mm, abychom si vzali nějaký extrémní příklad, v mm, eh, centrum Londýna to je na 380%. A proto si myslím, že je, eh, se zdá být legitimní, abychom tady napomohli a postarali se o to, že tyto regiony e, se budou více účastnit tohoto procesu dohánění vývoje. Proč? Protože v regionální politice máme před sebou dva velké úkoly a chci říct si zcela otevřeně, že zvláště druhý úkol e, ještě e, jak si nepochopili všichni. První úkol je tradiční. Tady jde o to, aby se protiklady mezi regiony odbourávaly a e, myslím si, že zapotřebí jim pomáhat těmto regionem, e, regionům je zapotřebí pomáhat v tomto přechodovém období a podporovat je. A druhý úkol, je využití onoho nástroje v Evropě. Měli bychom sami být nástrojem k tomu, aby eh, eh, tady byly evropské projekty, které by se dávaly eh, za cíl agendu EU 2020 a aby se toto přeměnilo v konkrétní akce. To je úkolem regionální politiky, tak abychom tady plošně k tomu přistoupili a například, abychom se dostali ku předu boji proti chudobě nebo pracovali v oblasti obnovitelných energií, Eh, zvyšovali energetickou účinnost a zaváděli příslušná opatření, a abychom eh, zlepšovali situaci na poli zaměstnanosti. A když se tady podíváme na eh, klíčové údaje těchto regionů v přechodovém období, o kterých jsem mluvil, tak je nutné, abychom tady spolupůsobili, abychom napomohli tomu, aby tento proces dohnání vývoje byl podpořen, protože takzvané konkurence schopné eh, regiony, ty ve své výkonnosti nezůstanou státy, se budou eh, také pohybovat kupředu. A proto eh, si myslím, že je více než legitimní, abychom tento proces podpořili. A chtěl bych apelovat na všechny ty, kteří si myslí, že to bude spojeno s dodatečnými náklady. Chtěl bych eh, to ještě jednou eh, zdůraznit. Musíme rozlišovat mezi rozpočtem a eh, koncepcí politickou. A v rámci koncepce politické zastupujeme nebo zastupuji názor, že bychom měli mít tuto architekturu a že převrstvením prostředků pak financování těchto regionů přechodových můžeme zcela jistě zajistit. Tedy Vlastně nezávisle na tom, eh, je, jak, jak to vypadá v absolutních číslech v rozpočtu, v rámci těchto zadání a úkolů eh, máme prostředky pro tyto regiony, které jsou v přechodném období. Ty prostředky jsou k dispozici a proto Eh, se obracím i na eh, zástupce jednotlivých eh, zemí, kteří mohou přijít s mnoha otázkami. Každá země by dostala více, když by se jednalo o takovéto regiony přecho, přechodné období, než kdyby tam nebyly region, tyto regiony. To samozřejmě závisí na výchozím základně rozpočtu, ale pokud to jsou regiony v přechodném období, pak takovéto země obdrží prostě více peněz. A jak jsem řekl, je pro mě velice důležité, abychom rozlišovali mezi eh, rozpočtem a politickými eh, koncepcemi. Eh, je nutné diferencovat, protože tady jde o vyvážení zájmu a o podporu regionu. A dámy a pánové, neměli bychom zapomínat na to, že se to týká asi 30 milionů občanů a občanek v Evropě, kteří budou konec konců z této podpory také eh, profitovat. Ano, jistě eh, budeme mít ještě řadu možností, jak o tomto podiskutovat. Ehm, jsem k dispozici, máte-li eh, otázky a na závěr bych chtěl ještě jednou mm, poděkovat nejen Markusu Píperovi, ale také kolegovi Vlasákovi Mikolášikovi a ostatním. A ehm, děkuji všem, kteří eh, v minulých týdnech nebo eh, měsících eh, pracovali na zprávách. Ehm, myslím, že to mělo velmi pozitivní rezonanci, byla to spousta práce na těchto návrzích a je to teď důležitá základna pro další práci a už teď se těším na další diskuzi zde a pozítří na plénu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři Háne. Pane komisaři, máme nyní už eh, celou řadu přihlášených eh, poslanců, za prvé eh, koordinátoři. Vy jste hovořil o tom, že jsme nalezli smysluplný kompromis, ale pokud vím, hlasování proběhne v plénu až ve čtvrtek a nyní jsem skutečně napjatý, jakého kompromisu se dobereme. Já se domnívám, že to téma mezi kategorií ještě není zcela rozdiskutováno. Rád bych se tím zabýval dnes, ale ale bohužel musím řídit diskusi. Nyní má slovo náš koordinátor z EPP, pan Van Nistelrooy a poté Konstance Krell. Děkuji, pane předsedo. Je ostatně dobře, že předsedáte naší schůzi. Takže zcela telegraficky bych eh, vypíchnul to nejdůležitější. To, o čem jsme hovořili, regionální fond, sociální fond, strukturální fondy, všechny tyto tři fondy byly zmíněny, ale snad by bylo také zapotřebí hovořit o strategickém rámci, to znamená o skutečnosti, že dochází ke spolurozhodování. To bychom uvítali a naše předsedkyně paní Hübnerová eh, v této věci i sepsala dopis a nyní um, um, od doby, kdy máme eh, takzvaný sdílený management, bychom eh, měli pracovat ve stejném rámci. To má i určité vyzařování i dopad um, na eh, strategii Evropa 2020. Říkám to se vš- s veškerým důrazem, protože Když se podíváme na ty první programy a sestavy, tak zjišťujeme, že se s regiony nespolupracovalo. Dokonce mm, ty regiony byly jaksi opomíjeny, mm, eh, přehlíženy, tak eh, jak jsme sestavovali eh, finanční pomoc, programy a tak dále. Jsme je ne zcela brali v potaz a to samozřejmě omezuje naši účinnost a naš, náš vliv mm, na jiné oblasti. Je zde určitý nedostatek skutečné východního partnerství. A také by měl existovat teritoriální pakt, teritoriální dohoda. A to je vlastně eh, začátek eh, nebo odrazový můstek ke všem dalším pracem. Takže je dobře, že jste zde a mm, díky tomu můžeme v tomto týdnu ještě jednou v parlamentu osvětlit naše hlavní priority. Vidíme to tak, jak jste to právě vy nastínil, ale to byl náš případ i v minulosti. Prakticky ve všech tématech jsme tedy zajedno. Snad ještě jedna věc. O co nám jde? E, často máme k dispozici pouze polovinu informací a ten zbytek musíme čerpat z nejrůznějších zdrojů, ale neexistuje žádný ucelený vypracovaný návrh komise. V podstatě nemáme v rukou nic poslední době jsme vedli debatu o Garigově zprávě s výborem Šure a hovoříme-li o přechodné formě a jednotlivých kategoriích, nebo přesunech a posunech, tak musíme mít alespoň rozumný návrh. A to, co pan komisař dnes řekl, to bylo velmi jasné, ale ještě nikdy jsem to neviděl v písemné podobě a to je politicky viděno poněkud obtížné. Kompromis je pak snad snažší nebo snáze dosažitelný, a někdy existují ale i vedlejší efekty, které byly neplánovány. V některých zemích ani neexistuje cílová skupina dvě, že? A má být nyní vytvořena mezi kategorie, tak to znamená, že země nebo zemím se již dostalo dostat dostatek solidarity. A některé země i zasílají v této věci e, dopisy a byla by škoda, kdyby cílová skupina dvě zmizela. To co je tam uvedeno, e, není konečný kompromis pro cílovou skupinu dvě ani tři a to má určité nevýhody. Souvisí to i s finančními prostředky dobrá strategie by také mohla znamenat eh, dobrá usnesení. A, a, ale v této chvíli to ještě není tak zcela zřetelně sformulováno. Je dobře, že krátkodobě, eh, jakmile budou finance a víceleté rámce eh, komisaře Levandovského mm, vypracovány, eh, bychom se měli opět setkat a podívat se, zdali je to vše ladí, zdali máme dostatek finančních prostředků pro cílovou skupinu dvě, zdali máme investiční fondy k dispozici na oblasti, které komise považuje za prioritní, anebo zdali to má být přiřazeno do jiných odvětví, například eh, do dopravy, kde také je zapotřebí určit investice a tak dále. Jak to vidí komise? Možná, že by to měla být první debata hned po letních prázdninách, ale měli bychom se na tento finanční rámec podívat podrobněji. A pak ještě další témata, mm, mm, nebudu zmiňovat všechny, pouze vypíchnu některá. Nadcházející hodnocení naší politiky sousedství. Co z toho vyplývá? Tato politika je prosazována za účelem podpory demokracie, eh, podpory a posilování různých pokrokových sil, například v Africe, Severní Africe, Rusku a tak dále. Ale mezinárodní spolupráce skutečně zatím neexistovala. Pokud vycházíme z velkých programů, tak například máme dvě nemocnice na hranicích anebo eh, projekty v rámci ekologické politiky, které ale mm, víceméně nesouvisí a tím se nedostaneme dál. Opět tady potřebujeme důkladné zhodnocení, které vypovídá o tom, jakým způsobem jsou finanční prostředky v rámci politiky sousedství vynakládány. A nebo musíme také uplatnit také metodu Interreg na eh, hranicích. To ale znamená méně dialogu a na druhou stranu větší spolupráci. Dobře, jde o určité částky, ale tím to končím. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Konstance Kryl. Děkuji Markusi. A děkuji i vám, pane komisaři. Ty dvě nejdůležitější otázky zde byly projednány již, eh, již dopodrobna, a sice jaké jsou eh, návrhy na řízení a tím jste eh, Toto jste již eh, doporučil i v rámci Garigovy zprávy a myslím, že ve čtvrtek eh, se to po druhé potvrdí v plénu, protože tu mezi kategorii považuji za důležitou pro celou řadu regionů v rámci Evropské unie ale já bych eh, ráda ještě poukázala na dva další aspekty. Za prvé, by mě zajímalo, zda komise již dospěla k závěru o tom, zda v rámci návrhu rozpočtu, který bude předložen, bude také navržen nově vytvořit investiční fond, takzvaný investiční fond, anebo zdali je tento návrh zcela smeten ze stolu. Je to i otázka týkající se takzvané sektoralizace v rámci politiky soudržnosti. A za druhé, velmi obšírně jste hovořil o spolupráci s eh, DG výzkumem, ale nezmínil Zmínil jste se o tom, do jaké míry spolupráce a koordinace s Fondem zemědělství a rybolovu by byla možná. Zdali v budoucnu bude možnost v rámci tohoto nařízení dosáhnout pevnější propojení této politiky s politikou soudržnosti. Já vycházím z toho, že takováto otázka by měla samozřejmě i dopad na eh, návrh rozpočtu. Myslím si, že právě druhý pilíř zemědělské politiky by měl být drasticky snížen a když eh, to chceme propojit, kdybychom to chtěli propojit s politikou soudržnosti, tak by to mohlo nést sebou řadu eh, potíží. Pak ještě teda o tom bych chtěla informace. Ještě jedna poznámka na okraj. Minulý týden jsem měla to potišení navštívit s jednou delegací Anglii a promlouvat i s baronkou Hennes, která je příslušná pro regionální fond v britském kabinetu a ona opakovaně poukazovala na to, že její ministr financí tvrdí, že je zapotřebí eh, krátit rozpočet a finanční prostředky eh, na cíl dvě už nevyčlenovat a zároveň také předkládala celou řadu argumentů, proč eh, v Velké Británii je nadále zapotřebí poskytovat prostředky právě na cí, území cíle 2, takže jistý paradox a ráda bych to měla vysvětleno. Děkuji vám. A nyní e, za liberály Michal Teuer. Pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, kolegové, ve zprávách jsou obsaženy různé podněty, které jsou pro liberály důležité. Uvedu především podporu malých a středně velkých podniků účelově vázanou i ve spojení s transferem technologie a spoluprací s vysokými školami. Tady jsme nalezli formulaci o tom, že strukturální fondy soudržnosti jsou příspěvkem ke stabilizaci Um, celkové hospodářské situace. Po krize, krizi a v budoucnosti budou také sehrávat důležitou roli pro zaměstnanost. To bych chtěl úvodem konstatovat, protože um, je to důležitý konsenzus, k němuž eh, jsme dospěli ve frakcích a sice velkou většinou. Konkrétně v aktuální situaci, jak pan kolega Lambert von Nistelrooy již uvedl, hraje důležitou roli otázka mezi kategorií. Teoreticky viděno a z hlediska systematické diskuse eh, má tento návrh velký šarm, velké kouzlo, protože se zasazuje o to, aby nejenom ti, kteří jsou ve fázi phasing out, se vypracovali eh, eh, nahoru z nízkého průměru a nadále budou získávat určité finanční prostředky, ale že i ti, kteří utrpěli určitý exogenní šok eh, v důsledku krize, budou rovněž mít šanci dostat se k finančním prostředkům. Takže fondy soudržnosti budou i nadále jakýmsi makroekonomickým stabilizátorem. Na tomto pozadí bych řekl, že že makroekonomický má takováto mezikategorie svůj smysl. Otázka, kterou eh, jsme nadnesli v naší frakci a od níž budou také odvislé pozice při hlasování, eh, se týká mm, počtu regionů, které tím budou postiženy, kolik to bude konečném důsledku stát. Tady se připojují ke kolegovi Nistelrojovi. Bylo by dobře, kdybychom dostali na papíře konkrétní propočet, eh, abychom se na to podívali podrobně. A proto konkrétní otázka, pane komisaři. Je pravdou, že zhruba 40 regionů v Evropě by tím bylo postiženo? Existují fámy, že by to znamenalo 9 miliard eur navíc. Já jsem si toto číslo ovšem neuměl ověřit. Mohl byste se prosím ještě vyjádřit k těmto dodatečným nákladům, které očekáváme, anebo očekáváte, a jaký je počet těch regionů? které se trvají v té podpoře, původní podpoře cíle 1. A pak ještě jedna věc, které bych se rád dotkl. Vy víte, že jako zpravodaj Mám na starosti takzvané absorční míry nebo míru absorpce. My jsme nedávno měli na toto téma výměnu názorů a ta míra absorpce ukazuje, že řada členských států a regionů e, zaznamenala dobrý pokrok. Máme dojem, že se to zrychluje. Ovšem, existují i regiony, které e, si nevedou dobře. A pro parlament je velmi obtížné zjistit, jak se skutečně pohybují ty míry absorpce. Eh, paní kolegyně Inge Gressle z výboru pro rozpočtovou kontrolu například informovala o rozhovoru, který vedla v Jižní Itálii a tam eh, auditoři eh, ji informovali o tom, že míra absorpce se pohybuje pod 7%. Můžete takovéto zprávy potvrdit? Jsou vám tato čísla známa a vidíte možnost, abychom se my, co by parlament v dohledné době mohli informovat podrobněji o těchto mírách absorpce tak, abychom i e, z politického hlediska mohli tyto potíže při e, provádění, při implementaci doprovázet a kontrolovat. Děkuji. Ano, a teď bych rád eh, předal krátce slovo eh, panu komisaři. Mm, eh, z čistě z politického hlediska téma trvalého financování regionu o tom mm, asi teď budeme, nebudeme diskutovat, ale teď dám slovo panu komisaři, možná později. Ano, děkuji. Tak jenom v pořadí jednotlivých příspěvků. Za prvé, Eh, chci pochopit o eh, porozumění. Eh, jestliže pracujeme s návrhem a přijdeme s ním v září, tak nemůžeme mít nějaký předběžný návrh. To je, to tak je s návrhy, že někdy máte první dokument, první kus papíru, o kterém se dá diskutovat, ale proto máme příležitost dnes eh, v této rozpravě si vyměnit názory a můžete eh, vycházet z toho, že to, co říkám, není úplně izolováno od toho, co je předmětem eh, úvah a co se zcela jistě objeví později i v návrhu. Chci ještě jednou říct, že je důležité upozornit na to, že tady poprvé mluvíme a že po, poprvé činíme tento pokus v rámci eh, z tohoto společného strategického kontextu. Jsou tady ještě jiné fondy, fond pro rybolov a zemědělství a snažíme se toto všechno zharmonizovat a dojít nějaké dohodě. Ehm, jde nám o to zjistit, jaké jsou mm, závažné investiční projekty, které eh, budeme chtít podpořit na evropské úrovni. A jak by eh, se tady mělo zorganizovat rozdělení úkolů mezi jednotlivými fondy, protože hlavně e, jde o politické oblasti e, a v těchto oblastech se mají investiční projekty definovat. A tady se má udělat rozhodnutí o tom, kdo se bude o co starat, kde bude těžiště čeho. A zcela jistě e, to, tady budou rozděleny úkoly mezi regionálním fondem a fondem zemědělským. Eh, takže eh, my jsme se této eh, iniciativy hned ujeli a ostatně myslím si, že se všichni ještě budeme bych se možná divit, ale zatím nemáme žádné signály, že než by se že by se tady zeměděl, vývoj v oblasti zemědělství měl nějak dramaticky pozměnit. A Naopak je to veliký zájem i ze strany zemědělství. A já vždycky ve všech rozhovorech jasně říkám, že eh, se tomu říká fond pro eh, vývoj v zemědělských oblastech a tady máme nejenom zemědělské podniky, ale jsou tu i ostatní a ty, těch se tento fond eh, také týká a proto je nezbytné abychom se postarali o to, že se prostředky využijí v co největší šíři. Eh, téma ehm, řízení na více úrovních, multi-level governance, eh, tady jsem už o tom podával zprávu. Ehm, Rick von de Brande eh, byl svého času předsedou výboru pro regiony a ten se velice intenzivně zabýval otázkou multilevel governance. A určitě eh, bude k dispozici jako poradce a mm, zcela jistě tady budeme mít i celou jednu kapitolu o multilevel governance, eh, bude to obsaženo v návrhu na řízení. A vždycky jsem říkal, že doufám, že to taky přežije mm, v, ve vyjednávání. To je jedna věc. A eh, druhá věc, samozřejmě, to má spíše takový deklamační charakter, ale až se to objeví v konkrétním nařízení, pak si myslím, že to bude mít ještě dodatečnou morální dimenzi, eh, která ehm, bude ještě účinnější. A mm, prakticky už existují země nebo regiony, eh, kde eh, jsou jednotliví aktéři silněji začleněni a v jiných regionech je tomu přesně opačně. Takže tady musíme se pustit do všech oblastí a postarat se o to, aby se situace zlepšila. Tady eh, mohu potvrdit to, co říkala Konstance Krejl. Bude tady podpora pro všechny regiony a je to obsaženo i ve stanovisku eh, Spojeného království explicitně, eh, bylo mm, řečeno, že to akceptují, protože mapa Velké Británie je dosti pestrá, co se týče úrovně jednotlivých regionů. A proto Eh, jsme rozpoznali, jak je důležité a smysluplné a hlavně na pozadí toho, že máme Evropa 2020 a že budeme chtít tuto strategii implementovat, tak konec konců musíme k tomu přistupovat ve všech regionech. To je odpověď panu eh, Nistelrojovi. Tady existuje adekvátní podpora i klasické cílové skupiny eh, dvě a bude to pokračovat. Pomoc v soused, sousedství, politika sousedství, tedy nejenom, že se v tom bude pokračovat, náš návrh návrh bude obsahovat i eh, to, že mm, Budeme pracovat i s třetím roz, eh, pilířem, tady má být rozpočet navýšen. Eh, víte, že alespoň tak jsem se, tak jsem se informoval, jsou tu skandinávské, skandinávské státy, které chtějí. Mal war es jener Bereich, se má tato situace změnit a každopádně tady budou výrazná krácení prostředků, ale někdy se můžeme přes takovou situaci dostat k konkrétnímu výsledku, takže tady eh, nepřestaneme na tom pracovat. A co se týče eh, spolupráce s různými regiony nebo zeměmi mimo členství EU, tak tady se struktury nebo programy mm, ponechají tak, jak jsou. Budeme se snažit jen interně o lepší sladění pokud to půjde, a pokusíme se o jednotnější přístup mm, v případě jednotlivých mm, pravidel. Problém spočívá v tom, že ve většině případů Eh, regionální politika eh, řídí podle jiného systému než podpora mimo eh, tyto regiony, mimo Unii. Je to, bývá to většinou staženo na konkrétní projekt a to je pak zárodek všech problémů, ale to je možné překonat částečně. Tady musíme být realisti a v rámci EU pak musíme my zvolit jinou cestu s nějakými dotacemi e, e, rozpočtu a pravděpodobně nebudeme moci přistupovat k těmto projektům jinak než jen z tohoto krátkodobého hlediska. E, když jste mluvili o investičním fondu, tak jste myslela v infrastrukturální fondy. Ano, domnívám se, že existovat bude, přičemž prostředky, které tradičně eh, přicházejí z regionální politiky, tak eh, ty tady nebudou čerpány ale jde o to, že už tady budeme mít zlepšenou formu spolupráci, na té bychom ještě měli pracovat, eh, zvláště v oblasti dopravy, myslím, tedy existuje dosti legitimní porozumění, protože infrastrukturální projekty, eh, konkrétně v přezraničních případech, eh, musí obsahovat i nové dopravní sítě, a to nejenom v tzv. nových členských státech, ale také ve starých. A k tomu má sloužit eh, právě infrastrukturální fond eh, co do finanční vybavenosti a také co se týče eh, jednotlivých témat, na která se budeme koncentrovat. Toto musí být sladěno s naším oblastí, protože pak se bude dělat další krok. To budou další dopravní sítě, které budou pokračovat a které musí být vzájemně zharmonizovány ale Náš návrh bude také na seznamu nezbytných eh, transevropských eh, projektů. A chceme tímto jasně ukázat, o co se jedná a eh, k čemu budou použity prostředky, které budou dány k dispozici. Proč jsem tak poukazoval na výzkum? Protože v oblasti výzkumu pracujeme s pojmem inovace a mm, ten má velmi prominentní význam a proto je důležité, abychom jasně ukázali, že Existují rozdílné eh, pojmy pro inovaci. Eh, není to nějaký spor o maličkost, o banalitu, ale jsou to konkrétní eh, investiční opatření, která dnes už v rámci regionální politiky dělají čtvrtinu rozpočtu a toto právě jde do inovačních aktivit mm, v oblasti malých a středních podniků. A inovace eh, tady stále a stále eh, upozorňují na to, že eh, to jsou nejen technologické inovace na konci onoho inovačního řetězce, ale může to být inovace na poli marketingu nebo služeb a podobně. A Eh, jde tu opravdu o velmi širokou paletu investic a to by mělo odpovídat eh, nárokům a potřebám malých a středních podniků a bude to jakási páteř evropské ekonomiky a má to posloužit také pro zabezpečení vytváření dalších pracovních míst a proto je nutné, abychom tady udělali vymezení nebo abychom našli správnou formu spolupráce také i s oblastí výzkumu. Otázky eh, kolegy Toerera, které se týkají regionu. ale to jen mm, chci říct s jistou výhradou, protože se může v statistikách ještě objevit jiný vývoj, ale takový základní obraz, mm, mm, zásadní obraz už tady existuje. Očekáváme v příštím období od 271 regionů, tedy to to říkám z dnešního pohledu, eh, očekáváme, že 51 bude v kategorii eh, regionů eh, přechodných nebo přechodovém mm, období a mm, to bude něco víc přes 270 milionů lidí. A pak tu máme tradiční regiony phasing out, těch je 17 ehm, a nových bude 34. A ty nové, to jsou regiony v zemích jako Belgie, Itálie, Velká Británie, Francie, Finsko, Portugalsko, Španělsko, Německo, Řecko a Rakousko. A to bude asi 40 milionů lidí, kterých se toto bude týkat. A náklady, které jste jmenovali, eh, nejsou proto tak vysoké, protože eh, v tomto čísle, které jste eh, zmínil, jsou obsaženy už i náklady, které by regiony dostaly, kdyby se staly regiony konkurenceschopnými. Takže tady je nutné něco málo odečíst, aby ve smyslu převrstvení prostředků, a to je něco, co bych ještě jednou rád zdůraznil, tady budeme mít trošku eh, nižší eh, částku. Eh, zde z dnešního pohledu hovoříme asi o 40 milionech lidí, kteří v těchto regionech žijí. 271 regionů máme tedy celkem a z toho v současné době 84 jsou tzv. konvergenční regiony. Řekl jsem, že v příštím období Um, budeme propočítávat, um, budeme, si myslíme, že počet konvergenčních regionů bude něco mezi 64 a 68. Eh, a eh, z toho vyplyne pak také počet eh, tzv. přechodových regionů a co se týče konkurenceschopných regionů, tak tady se to mm, na tom relativně málo změní. Takže takto vypadá celková situace. Ehm, absorpční míra ano, jsme si vědomi problémů v některých zemích nebo regionech. A to je i důvod, důvodem toho, proč jsem, myslím, před dvěma měsíci byl v Jižní Itálii, eh, konkrétně eh, v Apoli, v Kampánii a také na Sicílii. A tam jsem chtěl eh, eh, jasně ukázat, eh, že je tam velké nebezpečí, že by mohli o peníze přijít. Tomu není možné se vyhnout. Máme takzvaná commitment rules a ta se musí dodržovat. A mm, tady ani není možné si to, tento, to prostor využívat pro další interpretace. Je to takto. A proto je nezbytné celkový výkon ještě vylepšit. I z jiných důvodů si jistě dovedete představit, tomu tak v Řecku, kde máme problémy. Tady mm, zvláště mm, soukromá ekonomika mm, ještě nevyužila dostatečně prostředků, které byly k dispozici a v Bulharsku a Rumunsku máme e, problémy, o kterých se ví, ale jsou tu ještě další potíže a přesto se tady ale začíná rýsovat určité vylepšení. Eh, musíme znovu získat půdu eh, pod nohama a jsem dosti optimista v tom, že v roce 2012 eh, se toto vylepšení projeví, zvláště v Bulharsku. Tam máme velké projekty, které byly již předloženy a mm, budou implementovány, ale my jsme, jak jsem řekl, si vědomi této situace. Všem těmto zemím také nabízíme odpovídající podporu a máme tady rozpočet pro eh, takzvanou technickou podporu. Eh, toto eh, nebylo dostatečně ještě v mnoha z těchto zemích využito, tedy nabídka existuje i ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, se Světovou bankou a tak dál. A Tady jsme ochotní vyslat odborníky, kteří budou rozpracovávat projekty, pomáhat, a, mm, ale toto nemůžeme dělat jen jednostranně nebo to nařizovat jednostranně. Můžeme to nabídnout, můžeme vytvořit rámcové podmínky, e, e, jasně ukázat, že to funguje, jak to funguje, můžeme i říct to, jaké lidi se jedná. Ale otevřeně řečeno, e, ti, kteří se to týká, musí jednoho dne říct, ano, toto opravdu chceme. Srdečně vám eh, děkuji za mm, mm, takto přesné odpovědi a nyní má slovo pan Alfonzi Zelení. děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. V této definici budoucí politiky soudržnosti, tak myslím, že většina se kloní k projektu, který, který bychom podpořili jako celek, protože Eh, to vychází vstříc naší ambici mít silnou regionální politiku v Evropě a také mít rozpočtové prostředky. A ta architektura, která se nám tady rýsuje v těch hrubých obrysech, to je jakási konstrukce, která má čtyři patra. Máme tady první cíl, to je první hlavní cíl a potom je ten eh, střednědobý prostřední cíl, cíl dvě, na kterém trváme. A dále třetí, který je pro nás rovněž velice důležitý, protože v přezraničních eh, projektech existuje velký potenciál pro úspory a zvýšení konkurenceschopnosti populací, kterých se to týká. Takže eh, to jsou jakési hlavní směry, které nám vyhovují. A kromě těch regionů, kterých se to bezprostředně týká, myslím, že ten střednědobý cíl také umožňuje nastavit určitou architekturu soudržnosti a dát této politice skutečnou územní dimenzi. Je to tudíž taková role stabilizačního ekonomického mechanismu a to je něco nesmírně důležité k tomu, aby Evropa dokázala uřídit svoji budoucnost a nastolit rovné podmínky mezi všemi občany. Takže v další fázi se pokusíme podívat se do větších podrobností na jednotlivé modality, které budou představeny, abychom to zvládli do toho září. A já mám několik otázek, kdyby bylo možné na ně nezapomenout. V této nové architektuře, jakým způsobem budeme řešit ty regiony, které nespadají do článku 174 smlouvy. To znamená, to jsou ty vzdálené horské eh, regiony, ty, ty nejvzdálenější eh, eh, regiony, které představují samostatný problém. Kromě toho se objevuje nový rámec v politice soudržnosti a to jsou takzvané makroregiony. A já se chci zeptat, jakým způsobem budou zapracovány do budoucí strategie politiky soudržnosti. A konečně se chci zeptat, jakým způsobem bude zajištěn vztah s dalšími fondy, jako je Fond pro rozvoj venkova a, nebo Rybolovný fond a další fondy. Takže e, tady máme ty základní obrysy, poslední hlasování parlamentu a pozice které vzešly z výboru, jsou jasné, ale já myslím, že bychom mohli jít ještě dál, tak aby se eh, nástroje politiky soudržnosti staly skutečným prostředkem pro obnovení prosperity Evropy. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo za ECR pan Vlasák. Ahoj a prosím. Velmi za slovo, Markusi. Eh, pane komisaři, eh, jsem velmi rád, že se účastníte dnešní debaty a děkuji předem za mnoho odpovědí, které jste dal. Eh, já se domnívám spolu s naší skupinou, že myšlenka transitivních regionů je velmi zajímavá. Mnoho dat jste poskytl. Myslím si, že by bylo potřeba ještě doplnit o finanční alokace nebo předpoklady a samozřejmě i o zdrojové části, to znamená, odkud se ty peníze budou nějakým způsobem přesouvat. Ale já bych se rád zmínil o eh, jednom problému, který tady nastínil již eh, Lambert van Nistelrooy. A týká se to eh, toho společného cílení na ty konkrétní projekty. My máme zaveden mechanismus spolurozhodování, a chceme plně prosazovat partnerský přístup. A i já mám bohužel informace o tom, že nejenom při těch státních jednáních jsou přehlíženy regiony, ale i ty regiony přehlížejí naopak ty městské části, obce a municipality. Čili tady je potřeba se trošku podívat a zkontrolovat to, jestli ty procesy fungují eh, tak, jak by měly být a opírat se samozřejmě i o, o informace z výboru regionu. Vy jste konec konců tu spolupráci zmínil. Co je eh, velikým problémem eh, v celém tom procesu a myslím si, že v zájmu nás všech je, abychom iniciovali eh, aktivity těch konečných příjemců, to znamená dali jim šanci získat i peníze na kofinancování. A nyní se tedy ptám, a to je hlavní část mé otázky, jak dalece vnímáte do budoucna zpřesnění toho mechanismu, eh, jako jsou Jeremy, Jessica, z těchto fondů. Konkrétně u Jessiky víme, že využívání je velmi nízké a bohužel máme informace o tom, že eh, ty municipality, ti koneční příjemci nejsou konkrétně informováni o tom, jak tyto peníze využívat. To znamená, jak zjednodušit tyto procedury a jak je zpřístupnit právě těm konečným příjemcům. Děkuji. Já, uh... Děkuji a poté, co e, jsme vlastně vyslechli koordinátory, ty, kteří jsou přítomní. E, bych poprosil pana komisaře, aby zodpověděl tyto otázky, které zazněly a poté dáme slovo ostatním členům výboru. Děkuji. Pane Alfonzi, článek 172. Jak již bylo řečeno, pokud jde o ty a málo osídlené e, nebo řídce osídlené oblasti, ty by měly nadále dostávat podpory a ostatně již dnes je dána možnost, že v rámci regionu bude zachována určitá flexibilita, pokud jde o použití těch eh, financí. A to má být zachováno i do budoucna. To znamená, v rámci regionu můžeme stanovovat určitá těžiska. To znamená, do určitých částí eh, regionu můžeme vlastně poskytovat finance eh, v silnější míře nebo větší míře, protože i v rámci regionu jsou bohatší a chudší části. Tato flexibilita má zůstat zachována e, a je samozřejmě věcí svrchovanosti těch postižených regionů, aby si o tom rozhodovali. Mohu e, informovat o řadě zemí a regionů tam, e, že se to již takto praktikuje. Z části ještě existuje sice i systém Eh, eh, paušálního eh, poskytování finančních prostředků, ale částečně už i diferencovaného. Pokud jde o regiony, já myslím, že existuje jasný jízdní řád, podle něhož v letošním roce bude předložen první, částeč, první částečná zpráva eh, o mm, Středomoří, pak po Dunajském prostoru a v příštím roce budeme informovat o tom, jak se tato makroregionální spolupráce vyvíjí a osvědčuje. Nelze přehlednout, že mezičasem v Evropě panuje i jistá euforie vůči makroregionům. Někdy dokonce mám pocit, že když eh, země není součástí makroregionální strategie, eh, tak eh, má dojem, že je zemí druhé kategorie. Já to tak nevidím, ale přesto chápu, tento postoj, protože téměř po celé Evropě vznikají nebo se nabízejí možnosti makroregionálního přístupu. Ovšem, chci poukázat na to i do budoucnosti, že tady nejsou vyčleňovány dodatečné nebo další prostředky na tuto oblast. Všechny tyto strategie budou mít smysl pouze tehdy, jestliže v skutku bude existovat společné téma, společná potřeba, která bude uspokojována pouze cestou spolupráce vícero zemí či vícero regionů. Makroregionální přístup nemůže sloužit k tomu, aby eh, problémy, které lze vyřešit v jediném regionu byly přenášeny do makroregionální strategie v naději, že se vyřeší tam. Takže já osobně kladu na to velký důraz. Například nyní v rámci strategie podunajského prostoru jde o to, aby v této podunajské strategii byly řešeny eh, pouze ty otázky, které skutečně potřebují přeshraniční spolupráci nebo meziregionální spolupráci. Například otázka kvality vody vody Dunaje nebo přítoků. To jeden region sám nevyřeší. A také otázka splavnosti řek, hospodářský rozvoj, eh, říční doprava. Tady jsou různé oblasti, ale jsou i jiné, které zase nepatří do makrostrategie. Takže v zásadě všechny tyto strategie, a to chci také zdůraznit, jsou takzvané iniciativy z dola nahoru. Žádná strategie nemůže vzniknout tak, že bychom tady v Bruselu se podívali na mapu Evropy a řekli si, tak tady by něco mohlo vzniknout. Ne, naopak, to musí vycházet z regionu, ze zemí a to musí takto platit i do budoucna. K panu eh, kolegu Vlasákovi. Ještě jednou. Multi-level, víceúrovňová. Ehm, tak toto budeme nadále dodržovat. Ale na druhou stranu musím jasně říci, že samozřejmě musíme respektovat ústavní rámcové podmínky země. A existují země, například Německo, které v tomto ohledu stojí na špičce, pokud jde o kompetenci uh, spolkových zemí a tudíž pokud je o potřebu je automaticky zapojovat. Takže ty musíme zapojovat automaticky. Na druhou stranu existují země, které jsou silně centralizovány. V tomto ohledu má Evropa i v tomto ohledu obrovskou rozmanitost. A já jako komisař toto musím zohledňovat, akceptovat a především respektovat. To ale nic nemění na tom, opakuji ještě jednou, že můžeme do nařízení vpisovat, alespoň to bude náš návrh, aby regiony a pokud to půjde i lokální úroveň, místní úroveň, ale i nevládní organizace mají být zapojovány do toho vhodným způsobem. Máte naprosto pravdu a děkuji za poukaz. Nesmíme eh, přeslechnout regiony, které si eh, stěžují, jak jste říkal, že nejsou, nejsou zapojovány eh, vlastně státem a pak zase komunity si stěžují, že regiony je přehlížejí a tak dále. Musíme dohlížet na to, aby se navzájem eh, zapojovali, aby se navzájem respektovali a pamatovali na sebe. A to samozřejmě ovlivňuje celý ten aspekt spolufinancování. Je to prostě určitý informační deficit v tomto ohledu a také, byť méně, otázka možností spolufinancování, protože tady se skutečně i nabízejí různé možnosti, například i formou úvěru a tak dále. Ale máte pravdu, existují tady informační deficity a musíme se skutečně sami nad sebou zamyslet a po- přemýšlet, jak situaci zlepšit. Ještě jednou opakuji, přechodné regiony. Je důležité eh, říct, že počet konvergenčních regionů bude klesat a tím pádem budou uvolňovány prostředky. A nyní je otázka, jak co nejinteligentněji tato uvolněná, eh, tyto uvolněné prostředky použít, tak abychom dostali našemu cíli to znamená dalšího rozvoje regionu v Evropě. A proto jsme přistoupili k tomuto odstupňovanému přístupu. Děkuji. Děkuji. A teď eh, už nám trošku běží čas. Ehm, to neříkám kvůli paní Schroeder, eh, že by měla mluvit ehm, ehm, stručněji, to určitě ne, ale přesto bych ještě chtěl něco krátce dodat k tomu, co říkal pan komisař.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 Když máme méně regionů v té skupině, která má být nejvíce podporována, tak jsou tady další potenciály, ale když se teď eh, chceme stanovit určitou pevnou strukturu, tak je logické, že i tato nová mezi kategorie bude existovat, jestliže tady bude nějaká suma k dispozici a ta asi nebude větší, tato částka, tak tato mezi kategorie se dostane do konkurence k ostatním, eh, do konkurence k cíli 1, 2, eh, k politice soudržnosti a podobně. A to je v zásadě logický důsledek celé věci a myslím, že bychom eh, se na to takto měli podívat. Paní Schröder. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že mám chuť teď eh, odpovědět na vaši dodatečnou um, poznámku týkající se obsahu. A vidím, že eh, využíváte dnes všeho k tomu, abyste nedostal většinu na svou stranu eh, proti mezi kategorii. Ale tuto většinu nemáte. Měli jsme tady dvakrát hlasování. Jednak to bylo v tomto výboru, jednak na plénu. Hlasovali jsme k této otázce a dvě třetiny byly pro návrh komise a toto je jasná většina. Je to um, mohu pouze ještě za nás zdůraznit, že tento návrh um, týkající se mezikategorie eh, považujeme za vyvážený um, návrh a ten získal jasnou většinu tohoto parlamentu. A i když možná existují mnozí, kteří jsou tady jiného názoru, a myslí si, že se to dá ještě otočit. Je i zvláštní, že mnohé členské státy na jedné straně chtějí um, otočit tímto kohoutkem a um, má být tady méně peněz do, soli, do balíčku solidarity. Na druhé straně ale některé regiony eh, tady eh, křičí potom, aby měly zvláštní postavení. Ale chtěla bych se zmínit o jiném tématu, eh, které dnes ještě tady zmíněno nebylo a to je téma podmínek komise, alespoň z toho, co jsem pochopila, e, za váš rezort e, komise tady už učinila určité návrhy, jsou tady rozdíly, existují vaše návrhy, které říkají, že kvalita e, intervencí, že musíme být ochotni mm, stanovit určitou kvalitu intervencí, to znamená, musí tady být příslušná legislativa, musí tady být odpovídající kapacity managementu, tak, aby se strukturální fondy správně použily, aby to vedlo k cíli. To velice podporujeme bohužel jste k tomu nic zatím neřekl, to myslím je škoda, protože tady ve výboru je pro nás velice tato věc důležitá. My jsme proti návrhu, který pochází z DG, jsme, nejsme pro návrh, který je z DG Regio, ale jsme proto, aby tady byly makroekonomické korekce. Myslíme si, že i návrh týkající se makroekonomických korektur nebude, si nezíská většinu v tomto parlamentu, takže pro mě vlastně už toto téma neexistuje. Ale ty podmínky, které navrhujete vy, a sice, eh, že bychom měli být připraveni na to, že se určité věci musí dodržet, to považujeme za nedobrou věc. A zajímalo by mě, jak to konkrétně budete navrhovat, ehm, jaké jednotlivá kritéria chcete eh, k tomuto přidat. A celkově bych vás ještě chtěla podpořit, abyste ehm, se tomuto projektu věnovali dál. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Rika Mena, má slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkujeme panu komisaři za eh, velmi kvalifikovaný úvod. Hovořilo se tady už o mnoha různých bodech a já do nich nebudu znovu zabíhat. Nicméně, chci se vrátit k článku 174. Ačkoliv komise řekla k tomuto článku, že dává pravomoci regionům, tak článek 174, zejména pokud jde o ty regiony se zvláštními potřebami, tak ty mohou dostat některé další dodatečné fondy. Já chci znovu říci a vyzvat komisi, aby eh, tyto regiony zohlednila co nejvíc, protože z několika zpráv vyplývá potřeba samostatného financování některých mimořádných oblastí. A ještě další záležitost. Otázka programu politiky sousedství. Pan van Nestroj ve svém příspěvku řekl, že mm, to má velký význam na jihu Evropy a také na jihu, tedy eh, v rámci severní Afriky a některé části východní Evropy. A každopádně tyto NPC to jsou jediné e, programy, jimiž můžeme rozvíjet i náš vztah s Ruskem. Ovšem, tyto programy neběží příliš hladce. A to většinou proto, že jsou spravovány v rámci DG pro vnější vztahy. Ale přitom jsou to de facto rozvojové nástroje. To představuje problém. A to zejména vzhledem k tomu, že tyto programy mají být spolufinancovány i z ruské strany. Takže my je musíme brát jako rovné partnery v těchto eh, programech politiky sousedství. A já se chci zeptat, jestli jste vedli nějaké diskuze, které by umožnily zprávu těchto programů NPCVC v rámci DG pro regionální politiku, abychom mohli lépe sledovat nástroje a politiku, protože, jak říkám, zatím neběží hladce. Já, danke, Frau Kut. No, děkuji, paní kolegyně. Thomas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves biztos úr. Vážený pane komisaři, měl bych dvě otázky krátce. Rád bych ještě poskytl i jiným kolegům možnost, aby se ujali slova, takže to bude opravdu stručné. První otázka se týká eh, oné mezi kategorie. Mm, eh, bylo to jmenováno eh, v tomto kontextu. Dnes a i ve čtvrtek se budeme tímto tématem zabývat. Mám na to osobní názor, tento názor je v tomto výboru znám pana eh, Pípera podporuji, je dnešní eh, předsedu, já podporuji mm, jeho stanovisko a mm, mm, rád bych položil takovou politickou otázku. Mezi regiony, to je důležitá záležitost, ale nemám dojem, že toto téma je něco jako taková, takový gumový předmět a Myslím si, že i v případě těchto takzvaných meziregionů nebo asi transitivních regionů máme eh, důležitou otázku. Pan komisař o ní mluvil a já si myslím, že i tady eh, ve výboru v našich odborných diskuzích ještě existují další otázky, které jsou důležitější než je tato věc. Jsem toho názoru, eh, že si sami dáváme léčku touto kategorii mezi regionů. Otázky, které jste mm, zmínil ve vašem úvodním proslovu, tam jste eh, tyto regiony eh, zmiňoval a eh, ty jsou daleko důležitější než to, co jste zmiňoval v úvodu. Jestliže se podíváme na dnešní diskuzi, tak můžeme možná udělat takovou bilanci a můžeme říci, že eh, když si vyměňujeme názory nebo klademe otázky, tak se eh, většinu času jsme se věnovali těmto takzvaným transitivním regionům. Máme tady finanční výhledy, pak politiku soudržnosti, eh, pak mm, to jsou všechno oblasti, které potřebují spoustu peněz. My se tady zabýváme politikou soudržnosti. A e, vy, komisař, který je zodpovědný za tuto oblast, e, uděláte správné kroky, jestliže v případě otázek, které se soustředují na politiku soudržnosti, Jestliže tady stanovíte určitou hierarchii, jasnou, koherentní um, soudržnost. Varoval bych předtím, abychom e, tyto transitivní regiony dávali na první místo, protože to by nebylo to nejsprávnější řešení, myslím. A co se týče řešení, Jistě je můžeme přivítat. Řešení, která jste vy navrhl eh, koncem eh, září, už eh, návrhy řešení najdeme v návrzích, ale co se týče celého politického konstruktu, tady bych, pane, návrhu něco, mm, pane komisaři, jste něco navrhl, co vítám. A sice jde o následující myšlenku. Z institucionálního hlediska je velice důležité, abychom u regionů, kde HDP eh, eh, na hlavu je nízké, tady je velice důležité, abychom v regionech, tedy kde HDP je zase velice vysoké, nesmíme podnikat nic, co by se příliš týkalo těch blahobytných, těch hodně bohatých regionů. Podpořit musíme přeci ty, kde HDP na hlavu je nižší. Ano, převrstvení, toto je klíčový výraz. Ale řekl bych, že převrstvení prostředků eh, z těch eh, regionů, které mají nižší HDP eh, na regiony, které mají vyšší HDP, to přece není správná cesta. Yeah, thank you. Thomas Deutsch. The next one is... Děkuji Tomasi Deutschovi a další je Cornelia Ernst. <laughs> Ano, děkuji vám. Snad na adresu pana předsedy. Když už, což je zcela správné, rozhodujete o pořadí v diskusi podle frakcí, tak prosím, abyste zohlednil všechny, včetně GUE NGL. Pokud, nás, pokud takto nepostupujete, je to něco jiného, ale já bych chtěla promluvit za koordinátorku naší frakce, takže když už postupujeme podle eh, frakcí, tak prosím, abyste eh, zohlednil všechny. Doufám, že to příště už takto proběhne. Eh, takže k otázkám. Kolega přede mnou hovořil o tom, že se tady hovořilo mnoho o transitivních regionech, to je pravda, ale faktem také je, že tady vzniká něco nového a tudíž to sebou nese i řadu otevřených otázek. Byť jsme o tom eh, hovořili zatím nejvíc v diskusi, tak faktem je, že ještě mnohé z toho není zcela hmatatelné nebo uchopitelné. Jestliže se podíváme na ty jednotlivé regiony, těch 51 regionů, tak bychom přesto zjistili velké rozdíly ve srovnání s někdejšími konvergenčními regiony a regiony, které spadají nebo spadnou nyní do té kategorie v důsledku hospodářské krize, ale i uvnitř té konvergenční oblasti existují velké rozdíly. Moje otázka je tato. Dojde k diferenciaci i nadále, bude docházet k, i nadále k diferenciaci v rámci těchto transitivních regionů a jak jste vlastně těch 51 regionů zjistili k nějakému rozhodnému dní, nějakým výběrovým selektivním postupem? Můžete k tomu o tom něco říci? A pak ještě eh, maximální výše podpor jaká je, je úvaha v tomto ohledu. A pak mám zde ještě jeden okruh problémů a to jsou otázky přeshraniční spolupráce, které mají hrát eh, zesílenou roli i v rámci podpor právem. Já vím i podle našich regionů ve východním eh, Německu, že kompatibilita podpůrných prostředků a přístupu k ním je předmětem značné kritiky. Jsou zde opakovaně mm, mm, požadována zjednodušení a tak dále. Máte v plánu teda tyto aspekty trošku zjednodušit, ty procedury zjednodušit? Toto jsou moje dvě otázky. Děkuji. Ja, the A, ano, skutečně existuje minimálně pár dalších tém, které jsou aspoň tak důležitá, jak transitivní regiony, například to, co uvedla paní Schröder, kvalita intervencí. Ale Transitivní regiony jsou zjevně zde <laughs> tématem diskusy, diskuse, protože je nutno konstatovat, že proběhla již řada hlasování s jednoznačnou většinou stále, ale je to téma. Všechna ostatní témata jsme v rámci teda všech ostatních témat je komise a parlament zajedno. Chtěl bych říci, že to je něco, co navrhujeme zavést a v nadcházejícím období budeme sledovat, jak se to osvědčuje. Tady se stále vyvolává dojem, že toto opatření bude platit po celé nadcházející století my v každém finančním období diskutujeme o příštích úpravách, o podnětech, návrzích a tak dále. Já nevím, odkud přichází přesvědčení, že toto opatření znamená zásadní rozhodnutí o příštím směrování. Naopak, já bych to považoval za jednu z možností. A možná ale, že naši nebo mý nástupci ve funkci využijí tuto možnost transitivních regionů k tomu, aby ke konci příštího finančního období se opět podívali na kvalitu výsledků. My jsme si přece přece vzali, že každý region v rámci operativního programu mm, bude mít kvantifikovatelné cíle. A Teď jde o to, že v rámci transitivních regionů, ale také konvergenčních regionů se podíváme na to, zdali ty cíle byly eh, dosaženy? Pokud ano, dobře, pokud eh, byly ještě více než eh, splněny, ještě lépe a když nebudou splněny, tak je nutno analyzovat, proč ne. A pokud už dnes existují konvergenční regiony, které byly konvergenčními regiony po několik finančních období, pak také se musíme ptát, v čem jsou deficity, že se nerozvíjejí dál, protože cílem by mělo v podstatě být, aby během určitého počtu finančních perspektiv eh, ten, který region vyšel nebo překonal tu fázi kon, konvergence, respektive přechodu a dostal se dál. Takže je nutno ke konci finančního období shodnotit, jak ta opatření zabrala, pokud um, cílu nebylo dosaženo, ptát se, zdali to byly interní nebo externí faktory a pak z toho vyvozovat závěry, tak aby um, v přes příštím finančním období jsme mohli kvality našich intervencí ještě zlepšit. A pak ještě poslední poznámka k tomu, která přesahuje rámec tohoto tématu, ale eh, já jsem to vyvodil z jedné věty pana Dojče. Prosím, chápejme moderní regionální politiku nejenom jako politiku, která takřka slouží historickému cíli, to jest překonávání e, rozporů a protikladů, ale také jako nástroj k prosazování celoevropských projektů a implementování celoevropských projektů. A za tímto účelem je důležité, abychom se v rámci finanční, finančních možností, finančních alokací snažili vytvořit finanční perspektivu všem regionům, tak aby určité cíle jako energetická účinnost, zvýšení zaměstnanosti, chudob, boj proti chudobě, zlepšení um, kvóty výzkumu, aby tyto cíle byly vlastně posunuty vpřed a abychom dali k dispozici finanční pobídky regionům, tak aby to probíhalo koherentně, souběžně. Uh, Nesmíme si samozřejmě nic namlouvat, protože víra, že členské státy strategii EU 2020 se svými rozpočty této době autonomně eh, se stejným nadšením budou prosazovat jednotně, tato představa je eh, mírně řečeno politicky naivní a proto je nutno tyto rámcové podmínky vytvořit eh, tak, abychom námi všemi schválené cíle mohli realizovat ty počty regionů, eh, které jsem dnes uvedl, jsou vlastně jakési momentky, jsou to eh, eh, přechodná čísla nebo ještě nedefinitivní, nedefinitivní čísla. My jsme to vyvodili na základě průměru uplynulých tří let a to se teprve ukáže, jaká bude skutečnost. To je pouze základní um, orientační číslo, ale ten či onen region se ještě může, může měnit, byť ten celkový obraz zůstane stejný. Ještě ke kvalitě intervencí. Ta myšlenka té kondicionality vznikla právě proto. Mám ostatně dojem, že pokud to bude vázáno na strukturální politiku, tak mám dojem, že to členské státy akceptují, tomto ohledu jsme v během maďarského předsednictví uskutečnili neformální radu ministrů, kde jsme zhodnotili i výsledky skupiny eh, na vysoké úrovni a sice pozitivně uvidíme, jak to půjde dál. A záleží i na naší kvalitě našeho vstupu nebo našich vstupů do uh, jednání, do jaké míry, jak přesně a jak mm, dobré jsou opatření, která navrhujeme my a která navrhují členské státy. Dnes jsme hovořili o míře absorpce. Jde o to, abychom rámcové podmínky e, doladili tak, aby ty prodlevy v rámci absorpce e, byly postupně odstraňovány, odstraňovány a aby tam, kde je to zapotřebí, byla i upravována zákonná rámcová opatření a abychom vytvářeli zákona eh, opatření o tom, že budeme moci eh, při vyučtování mm, pracovat i s paušálními částkami. Stávající rozpočtové řády to neumožňují. Tady apeluji na naše hosty, aby zapracovali na tomto tématu. Možná, že pak to už nebude nutná podmíněnost a nebo v jiných zemích, aby určité zákonné normy o veřejných zakázkách nebo o ekologických právních předpisech nedocházelo už k prodlevám. Někde prodlevy jsou, protože ne všechny naše zákony byly implementovány nebo transponovány do národních právních předpisů a tudíž některé projekty nemohou být realizovány. To je přesně ta podmíněnost, kterou si představují, abychom eh, zajistili, ehm, že projekty, programy mohou být realizovány. Dále paní Mana jako každý regionální komisař nebo komisař pro eh, regionální rozvoj i paní Danuta Hübner navštívila eh, v eh, dříve nebo později Laponsko, aby zjistili, jaké jsou krajní podmínky v Evropě, v okrajových regionech, abychom si vytvořili obrázek, pokud jde o přeshraniční spolupráce Eh, sama jste to řekla, s Ruskem. Je to velmi důležité a to je stěžejní téma. Je to politické, méně správní téma, že Rusko, a já to dobře chápu, klade důraz na to, aby vznikla partnerská kooperace jako mezi rovnými a abychom jim nesprostředkovávali pocit, že se jedná o rozvojovou pomoc směřující do Ruska. Tady jde o to zachovat určitou eh, politickou míru, politickou prozíravost, abychom docílili těch stanovených cílů v rámci přeshraničních regionálních projektů toto mnohdy je udržitelnější než spoléhání na celkovou politickou povětrnostní situaci. Ale pokud jde o strukturu jednotlivých programů, na tom se nic nezmění. Některé budou vstaženy k projektům, jiné k programům, ale v rámci toho se budeme snažit tam, kde to půjde, správní možnosti a e, zlepšení zajistit. Doufám, že i v rámci času jsem více méně, jsem více méně otázky zodpověděl. Děkuji. Děkuji. Ještě pořád máme dvě skupiny čtyř řečníků, kolegů, takže prosím, vyjadřujte se co nejstručněji a o to tež prosím i pana komisaře. Sean Kelly. Děkuji. Je nadevší pochybnost, že regionální politika byla velkým úspěchem v rámci celé Evropě, e, Evropy a nenajdeme žádnou zemi, v které by to tak nebylo. Má vlastní země vstoupila v roce 1973, naše HDP bylo 48% průměru, nyní je 120% e, a tak dále. Když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak má-li být politika soudržnosti úspěšná, tak každý region by postupně se měl dostat z konvergence a měl by začít být konkurenceschopný. A co se pak stane s touto politikou? Lidé zmínili tu možnost té eh, transitivní kategorie jako jedno řešení, dlouhodobé řešení rozvoje této politiky. A to má jistě své přednosti. Ale musíme se zabývat i jinými věcmi. A to Jaká bude kategorizace samotných regionů? Zatím je to velmi umělé a často do jisté míry náhodné. Zmínili jste třeba Londýn, který má HDP 380%. Ale já jsem byl v Londýně minulý týden eh, s dalšími členy výboru Regi v rámci delegace. A čeho jsme byli svědky? Třeba v oblasti Docklands v Londýně přetrvává obrovská chudoba, která eh, si zaslouží ještě hodně práce. Takže já se ptám, jestli z dlouhodobého hlediska bychom neměli mít třeba miniregiony v rámci regionů, kde je jasné, že jsou hluboko pod úrovní toho celého regiony, regionu. Eh, to je eh, úvaha, to je námět k zamyšlení, který komisi předkládám. A Jinak HDP bylo dosud takřka jediným kritériem pro hodnocení regionu. Ale já se táži i v tomto případě, nemělo by se to radikálně změnit, neboť v případě, kdy třeba 100 eur koupí stejné množství v nějakém regionu jako 200, 200 eur v jiném regionu, no tak jak pak můžeme říct, že ten jeden region je dvakrát bohatší, protože ve skutečnosti vzhledem k těm cenám jsou na tom úplně stejně. To je tedy další otázka. A konečně minulý týden ve Spojeném království celá ta záležitost zjednodušování a ta frustrace, kterou má z toho, z té komplikace, z těch byrokratičnosti, je taková, že se prostě v mnoha případech ani nepokusí, ani nepřihlásí. Takže to byly ty hlavní věci, na které jsem chtěl upozornit. Děkuji, Van Godmanis. Děkuji vám. Tři dotazy. Za prvé, ta investiční dohoda s členskými státy. Pořád ještě eh, na tom trváte, protože v té zprávě to není. Pořád ještě se toho držíte nebo ne? Za druhém. Postojem komise není obvinovat a ukazovat prstem. Ale budete hlouběji analyzovat, proč některé země, které dostaly nadměrné množství fondů soudržnosti, z fondů soudržnosti a ze strukturálních fondů a nyní se nachází eh, v situaci největší krize, kdy hledají o podporu Mezinárodní měnový fond a tak dále. Já nebudu jmenovat ty země, ale asi je jasné, o které se jedná. A poté eh, v té zprávě pana Markuse Pipra, tam 97. odstav, 97 odstavců, 97 odstavec, kdy se kde naprosto souhlasím s tím, že bychom měli žádat skutečné výsledky. Jste schopni říct do budoucna, jaká budou kritéria, a to nejenom absorpční kapacita a účetní záležitosti, ale co budete po těch zemích chtít, aby implementovali, mají-li dostat ty peníze, protože jinak se znovu dostaneme do situace, že země, které dostanou víc peněz, nakonec skončí v krizi. Thank you, Marie. Děkuji. Marie Teres. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, navzdory časovému tlaku, myslím, že musíme zmínit územní spolupráci zejména pro to, že se bude hlasovat o zprávě o cíli 3 ve vý, z výboru Regia, protože jsme tady citovali některé číselné údaje, tak chci říct, že 200 milionů evropských občanů žije eh, v těch přeshraničních regionech, což je v podstatě 40 eh, populace EU. Takže chci rychle připomenout, do jaké míry územní spolupráce představuje přidanou hodnotu a obrovský potenciál navýšení konkurenceschopnosti a zeptat se vás, v jakém stavu úvah se komise nachází ve vztahu k některým návrhům, které zazněly právě při diskuzi této zprávy o, o posílení územní spolupráce. A, a vzhledem k tomu, že jde o výrazné zvýšení rozpočtu na tento cíl 3 do v podstatě takřka zdvojnásobení. I když globální architektura není nějak spochybněna, tak tato eh, zpráva podporuje eh, spolupráci v sezraniční, ale chci se zeptat, jak to bude z eh, budoucnu s alokací těch financí, jestli to bude podle jednotlivých programů, to je jeden z návrhů. Dále připravujete některé velké přezhraniční projekty, spolupráce a ta spolupráce se zdá být naprosto nezbytná zejména v těch jednotlivých eh, oblastech. A pokud jde o některá zlepšení také při implementaci této spolupráci a eh, zdá se, že stávající hodnocení ukazuje, že je to dobrý nástroj, ale že by se měl lépe používat. Teď pokud jde o viditelnost a čitelnost té územní spolupráce, tak byl, nedávno tu bylo zmíněné různá partnerství a tak dále, takže já chci si zeptat, jaké bude místo z třetího cíle v budoucí politice soudržnosti. A konečně, pokud jde o transitivní regiony, o těch už jsme hodně diskutovali, ale já bych tady chtěla potrhnout dvě věci. Za prvé, v jednak aby eh, byly rovné podmínky v přístupu ke všem regionům ve stejných eh, podmínkách, a tady poukazuje na zprávu pana Pipra a zprávu uh, Garido, kdy která podpořila tuto pozici. Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, já se pokusím vyjádřit co nejstručněji. je tu řeč o budoucnosti politiky soudržnosti a v rámci víceletého finančního eh, eh, rámce. Chci zmínit dvě otázky, které se týkají nevzdálenějších regionů. Vy jste, pane komisaři, řekl jednu věc, kterou jsem si poznamenal a s kterou naprosto souhlasím. Že potřeba rozlišovat mezi politickými a rozpočtovými aspekty tak abychom eh, zajistili regionům budoucnost, budoucnost i bez ohledu na některé rozpočtové záležitosti. A my tady eh, v diskuzi často teď trošku pleteme ty z, některé znevýhodněné eh, regiony z článek 174 smlouvy a těmi nejvzdálenějšími regiony. Proč dochází k tomuto zaměňování, když hovoříme o této zprávě? jak o této zprávě, tak i o dalších zprávách. Tak já chci, aby se mezi nimi jasně rozlišilo. A to proto, že ty nejzdálenější regiony mají ve smlouvě samostatný článek, který má zohlednit odlišnosti mezi těmito regiony, které jsou v konečném důsledku specifické a odlišné. Takže já se vracím teď k tomu rozlišení eh, mezi rozpočtovými a politickými aspekty. My nemůžeme se zříci z odpovědnosti a uvědomit si, musíme si uvědomit, že nejvzdálenější eh, regiony které mají samostatný článek, který bere v potaz jejich realitu, to znamená, že jsou velice daleko, že jsou vzdálené, že mají specifické problémy, že se nachází daleko od trhu a že si zaslouží trošku odlišný přístup. A ne, nemyslíte si náhodou, že vzhledem k specifické povaze těchto regionů, že si nezaslouží určitou pozitivní diskriminaci? Bez takové pozitivní diskriminace by mohlo docházet k porušování smlouvy. Protože ta je napsána v tomto duchu. Za druhé, financování. Můžeme zachovat to financování v úrovni 75%? protože v pří, v, ve stávající situaci by bylo těžké to udržet v případě těch nejvzdálenějších regionů. Eh, Ta otázka kolegy Kennery, eh, že mm, někdy už eh, nebudou konvergenční regiony. Ty ideální by bylo říci ano, to je naším cílem. Ještě chci reagovat na to, co jste řekl nejprve. Protože myslím si, že budeme muset jednoho dne analyzovat eh, situaci, ehm, až se eh, zjevně nebudou dále, nebo zdánlivě dále regiony vyvíjet. Říkám zdánlivě, protože eh, nesmíme zapomínat na to, že i ty konkurenceschopné regiony se vyvíjí dále. To neznamená, že jedny zůstanou stát a druhé je budou dohánět. Je to jakýsi proces, kdy výzvy spočívají v tom, že ty méně rozvinuté regiony se budou pohybovat kupředu rychleji, budou rychleji dohánět. A pak se připojovat eh, k těm eh, před nimi. A eh, právě v dobách krize tady je riziko, že se to rychle od sebe zase vzdálí. Tady ještě zdaleka nejsme u konce k tématu subregiony. Upřímně řečeno, v případě 271 regionů, eh, tady je to eh, v zodpovědnosti eh, principu subsidiarity, to beru vážně tuto otázku. Jde o to, aby regiony se pak sami diferencovaly a řekli si, jestli, a to už jsem říkal, jestli i v rámci svý, toho regionu eh, mají tematicky nebo regionálně eh, něco, na co se budou eh, soustředovat. Ale bylo by to vlastně takové poručníkování, kdybychom my z evropské úrovně řekli, běž ještě o krok níž. Ne, myslím si, že tady je to na suverénní zodpovědnosti Politiku tady se musí, to musí být výzva i pro regionální úroveň, dá se to udělat transparentně, ale nevidím tady ani moc velké možnosti z naší strany, eh, i když by to bylo politicky možná eh, eh, žádoucí a myslím si, že by nebylo z organizačního hlediska smysluplné, kdybychom tady šli krok dál. Dále téma jednodušení. Pořád to slyším, ale mám, dostávám relativně málo konkrétních návrhů, kromě toho, že by se mělo méně kontrolovat. Takhle to nemůže fungovat. Na tomto místě mohu pouze apelovat, e, abychom s parlamentem našli takový společný e, smysl, ale e, Poslanci jsou zástupci svých členských států a proto je důležité téma National Declaration. Myslím, že bychom ho měli s dalším nasazením dále sledovat, protože Ehm, až tady budou ehm, opravdová National Declarations, ehm, tak by to určitě mělo jistý dopad i na objem eh, aktivit spojených s audity ale my určitě při, přispějeme naším eh, dílem, budeme to zjednodušovat třeba v oblasti eh, zadávání veřejných zakázek, tady máme onu zelenou knihu. A Eh, řada představ a přání regionální politiky eh, s, s, s, bude reflektovat v této eh, zelené knize. Uvidíme, co z toho vzejde na konci a jaké se vyvodí závěry a jak se to rychle přetaví i do um, národní legislativy. Ale i tady očekávám um, odpovídající zjednodušení. K tomu, co říkal kolega Kotmanis, investiční dohoda, ano. Uh, Um, pan Čerming, to je to, co jsem eh, říkal um, tady jde ono ukazování prstem. Ano, máme tady strategii EU 2020. Myslím, že bychom se měli orientovat podle celkových evropských cílů EU 2020 a proto vždycky tady hovořím o kvantifikovatelných eh, cílech. Jak všichni eh, víme, vždycky nám to nechává prostor pro interpretaci. Je dobré, když máme jednoznačně kvantifikovatelné cíle a když pak můžeme pracovat s konkrétními daty a tak abychom měli nepochybné, jasné výsledky. Teritoriální spolupráce, to je, byla kolegyně Schmidt. Ještě jednou mnohokrát děkuji za zprávu, za druhé do jaké míry eh, zadání eh, o nich 7% může být naplněno. A to bylo takové mm, zadání, ale na druhé straně, já nechci, aby to znělo vyhýbavě, ale pokud eh, v oblasti makroregionální spolupráce eh, by budou fungovat věci jen přibližně tak, jak si je představujeme, pak i tady mm, budeme mít přeshraniční regionální spolupráci. To, co, eh, mm, o co nám jde, aby přes hranice jednotlivých regionů eh, fungovala nejenom spolupráce, ale aby eh, tady eh, byly přidělovány finanční prostředky, tak to by potom mm, existovalo. Když to všechno propočítáme dohromady, tak míra finančně relevantní v přeshraniční spolupráce bude nabývat na významu v průběhu let. A v srpnu bude mít zprávu o využívání eh, regionů a také se z toho vyvodí příslušné závěry. A eh, k tomu, co říkal kolega Texera, jako vždy jsme si vědomi eh, zvláštní problematiky odlehlých regionů a určitě se to musí vyjádřit i ve finančních dimenzích. Jenom doufám, že ve zprávě, která je velice citlivá, která musí být rozpracovaná, týká se vnitřního trhu a také eh, dopadu na velmi odlehlé regiony. Ehm, tady také chceme přispět jako eh, regio a eh, doufám, že poskytneme další informace. Ehm, už jsme o tom diskutovali s mm, kolegy poslanci, kteří jsou zodpovědní a určitě bude zapotřebí další diversifikace ekonomických struktur v velmi odlehlých regionech. Musí se na tom dále pracovat a mělo by to být jedno z těžišť i pro další finanční období. A to vše by se mělo udělat ve spolupráci právě s těmito odlehlými regiony tématu eh, kofy nancování. Tady upřímně řečeno eh, se vedou i interní diskuze, to ani nechci eh, popírat. Mnozí z nás Eh, si myslí, že bychom kofinancování měli trošku snížit, abychom navýšili ehm, takzvané ownership. Je tady ehm, víme, že v obtížných dobách v některých zemích nebo regionech je ta situace velice obtížná a eh, to kofinancování by mělo dát, eh, bylo dáno k dispozici, to je to, co už je zapotřebí dnes. A tady bych chtěl ještě poukázat na to, že musíme počítat s určitým časovým omezením dvou, tří let v rámci tohoto finančního období. Pak tady mm, bude vyšší míra jako financování, tak aby bylo možné mít v rukou flexibilní eh, nástroj pro financování, ale nebude to eh, fungovat po celé období, ale mělo by to eh, třeba poskytnout možnost, když až v roce 2017 se něco stane, a tak, mm, aby eh, se nereagovalo až mm, tehdy na to. Ale chceme už teď signalizovat, že regionální politika eh, může eh, být flexibilní a může reagovat spontánně na vývoj. Ale zásadní filozofie kofinancování musí být ponechána. Thank you. Jan Olbricht. Děkuji. Pane komisaři, já myslím, že můžeme říci, že tato rozprava o budoucnosti politiky soudržnosti je velmi mimořádná. Protože vám, pane komisaři Háne, se podařilo ovšem udělat určité rozdělení napříč delegacemi, napříč, napříč politickými skupinami. Všichni se teď přou Je tu více emocí. V diskuzi o rozsahu rozpočtu, takže můžete prosím rozptýlit naše pochybnosti, pane komisaři, protože v tomto konfliktu jsou různé strany a zdá se, že nikdo přesně neví, o co jde. Někteří se domnívají, že fondy budou pocházet z, cíle 2. Jiní se domnívají, že se ty prostředky vezmou z cíle 1. A opět jiní si myslí, že na cíl 1 bude víc prostředků, pokud nebudou žádné transitivní regiony. Takže tady dochází k určitému střetu, k určitému souboji určitých zájmů, takže můžete nám říci teď hned, v tuto chvíli, jak získáte tyto prostředky, z jakých zdrojů budou, jak budou financovány ty transitivní regiony. Brzy se má hlasovat, brzy se má v parlamentu uh, hovořit více a buď se tedy bude hlasovat v podstatě bez informací, a já si myslím, že by bylo lepší, abychom byli lépe informováni abychom věděli, jestli některé regiony dostanou něco na úkor druhý, jestli to bude redistribuce, nebo jestli to nebude mít žádný dopad na cíl jedna třeba. Pochopte, že já jsem eh, z Polska, takže já mám eh, následující otázku. Pokud jde o tr- transitivní regiony, bude to znamenat nakonec, že Polsko bude mít více nebo méně peněz? To trochu zjednodušuji, ale konec konců o tom ta naše diskuze je živí se tady určitý strach ohledně toho, kdo ztratí a kdo získá. A mám k tomu ještě jeden, jeden dotaz. Konstanc už to zmínila. V brzké době členské státy budou navrhovat určité snižování rozpočtu. Situace je teď jiná. Kdybychom měli nikoli zvýšit, ale snížit rozpočet, politice soudržnosti. Budeme, budou, to, budou to škrty horizontální nebo vertikální? Budete navrhovat snížení cíle 2 a tě, toho tra- přechodného cíle, anebo navrhnete i snížení cíle 1? Na tom nám hodně záleží, protože to by nám dalo určitou informaci určitý, určité vodítko pro další vedení této diskuze. Jestli všichni ztrácíme, nebo jestli pouze nejbohatší země ztrácí. Tohle všechno je o vašem názoru, pane Háne. My potřebujeme si zjednat trochu jasno a vědět, od, dovědět se od vás nějaké informace. A konečně, současná situace Řecka má to nějaké dopady, kdy finanční problémy v Řecku, i na spolufinancování eh, projektů z řecké strany? To je nesmírně důležité pro další politiku soudržnosti, protože eh, mnoho politiků říká, že výraznými příjemci politiky soudržnosti jsou v potížích takže je tu nějaký vztah, je tu nějaký problém. Eh, konec konců včera v Bruselu někdo řekl, že Řecko je v takových problémech právě v důsledku Lisabonské strategie. Děkuji. Pan Celer, děkuji. Paní předsedkyně, já mám sice jeden úplně jiný problém, ale kromě toho ještě jeden obecný. Diskutujeme zde stále o tom, že muselo by se, potřebovalo by se, eh, chtěli bychom, teda vše v podmiňovacím způsobu a formulujeme ideální představy. o tom, jak zapojit politiku do regionálního rozvoje. Ale také již řada kolegů se zmínila o tom, že úroveň implementace, realizace je někde zcela jinde. A pokud jde o realizaci politiku soudržnosti, zde platí e, příslušnost členských států. Já jsem měl příležitost v loni i letos zúčastnit se řady delegací, respektive zájezdů delegací tohoto výboru. A ty problémy, které zde byly nadneseny, zjednodušení správního Eh, postupu a tak dále, jsme tam v těch regionech jednotlivých navštívených také eh, nadnesli a zjistili jsme, že kritika se eh, mnohdy zaměřuje nebo směřuje vůči vlastním členským státům, které jsou za tu implementaci odpovědné, nebo i vůči vlastním regionům, které jsou odpovědné. Takže tam dochází k střetu naší ideální politiky s reálnou politikou. A jak to pak vypadá v praxi? Dva příklady. Evropská komise a parlament pro přeshraniční spolupráci mají vytvořený, například nástroj Evropský územní svaz regionální spolupráce. Nyní existují nebo se sloučí regiony um, Polska a Rakous, pardon, a Německa a chtějí společně koordinovat, eh, projektovat a lépe um, provázat své projekty. Ovšem narazí na masivní odpor svých vlád v Německu anebo na ministerstvu zahraničí v Polsku, které ku podivu je příslušné pro tuto oblast spolupráce. Na druhou stranu dostávám sdělení od podniků z třetích zemí, o které se pustili do projektu na konvergenčních územích nebo konvergenčních eh, regionech, které jsou nyní činěny odpovědny za mm, eh, financování. Naražejí tam údajně na eh, odpor a tak dále a um, oni říkají, ale přece ta podpora uh, přichází z Bruselu, tak nám pomozte. A tak to bych mohl uh, libovolně pokročovat. Otázka je nyní tato. Jestliže v rámci implementace politiky soudržnosti nespě, nedospějeme k, do, do větší, nebo k větší míře evropského angažma, pak eh, bohužel s těmito dobrými úmysly nepostoupíme dál. Domnívám se, že pro příští období či finanční perspektivu bychom měli tyto věci vzít více v potaz a v rámci nového formulování nařízení a vodítek bychom měli přesunout větší míru příslušnosti odpovědnosti na evropskou úroveň. Děkuji. A nyní Francesco Dančis. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, jen velmi stručně. Dvě otázky. První otázka kterou již nadnesli někteří předřečníci. A v té jde o vytvoření této nové transitivní kategorie, o které už se tu hodně hovořilo. Já myslím, že eh, tady je potřeba ještě zjednat jasněji, protože zůstávat v nejistotě by nebylo vhodné. Na jedné straně máme rozpočtovou politiku, na straně druhé je tu zavádění této nové kategorie. Takže já se táži, odkud se ty prostředky vezmou. Je to důležitý bod. Nová kategorie, transitivní kategorie nemůže být financována z kategorií stávajících. To je něco, na čem trvám. Je potřeba dodatečné zdroje. Druhá otázka. Souhlasím s tím, že potřebujeme více prostředků na malá a střední podniky. To je něco, co je mi velmi blízké, velmi drahé zejména pokud jde o e, výzkum a inovace. Tam e, plní tyto podniky stěžení roli. A já se tam, jaké kroky se očekávají e, k tomu, abychom dali malým a středním podnikům pobítku v jejich programech výzkumu a inovací? Jaké kroky usnadní jejich přístup k financování? Pro malé a střední podniky je právě přístup k financování problémem. Je to často těžké, velice komplexní a nabízí se tím otázka zjednodušování. Tak, aby uvolňování prostředků bylo snadnější. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, Rád bych využil vaší přítomnosti k tomu, abych se vás zeptal na něco velmi důležitého. Jak víte, Řecko právě zakouší velmi vážnou dluhovou krizi, která je nebezpečná pro celou euro, eurozónu. Mělo by Řecko být potrestáno? A nebo by měla vzniknout nějaká politika ve prospěch rozvoje? Samozřejmě, že my bychom přednostňovali tu druhou variantu a rádi bychom viděli udržitelné financování. Účast Řecka na těchto programech představuje 22 miliard eur. Je jasné, že eh, my to spolufinancování nenajdeme. A proto pan Juncker, který předsedá eh, euroskupině včera v Liber Belgique, eh, v t- řekl, že a navrhoval financování řeckých programů ze strukturálních fondů, tak aby bylo pokryto stoprocentně i bez řeckého spolufinancování. A já se ptám, eh, pane komisaři, je to možné? Je to proveditelné, aniž by tím byly poškozeny další regionální politiky? Děkuji. Děkuji vám. Paní předsedkyně. Takže dovolte mi říct několik věcí. Cíly tři. Tady máme teď usnesení parlamentu, které znovu vybízí k přeskoumání této záležitosti. K otázce transitivní kategorie to opakujeme stále znovu a znovu. Parlament se na posledním eh, zasedání v plénu vyjádřil. A to v tom smyslu, že bychom měli dát této transitivní kategorii alespoň šanci, alespoň ji proskoumat. A pak je tady otázka z nevýhodněných regionů. Ať už jsou to horské nebo ostrovní regiony. Je pravda, že v Lisabonské smlouvě je článek, který předpokládá samostatný přístup k těmto oblastem. Jak se budou alokovat prostředky? Nikdo nesmí být vyloučen, to je jasné ale poprvé teď vytváříme perspektivu s 27 sedmi státy, které jsou velmi odlišné. A i já mám obavy, jde mi o to, aby nebyly žádné z těchto oblastí ponechány na holičkách. Možná bychom získali trochu času, kdybychom věděli, jakými prostředky přesně disponujeme, abychom se nebavili bez potřebných informací. Bylo by to pak mnohem plodnější. A ještě bychom tím získali čas proto, že bychom mohli zasvětit diskuze ne tomu, abychom pořád opakovali ta samá témata bez potřebných informací. Paní poslankyně, já rozumím vaší netrpělivosti. Ta se shoduje i s mou, protože my ale jsme závislí ve finálním eh, posuzování na mm, rozsahu rozpočtu a zatím nemohu poskytnout eh, čísla. Mohu pouze uvést, jaká je koncepce, jaké jsou úvahy. A tím se dostávám i k otázce pana Jana Ulbrichta. Olbrichta. Eh, momentálně máme systém a model eh, rozdělování prostředků a ten spočívá v tom, že zhruba 51 poputuje k příjemcům a 40 nečistým plátcům. Taková je asi ta rovnováha. A pak existuje přerozdělení alokací v poměru 1 ku 10 mezi bohatšími a chudšími regiony. A z politických důvodů to musí e, být určité měřítko nebo zůstat určitým měřítkem i pro budoucí rozdělení rozpočtu i když to vždy nevíde stoprocentně. Musí zde být určitá rovnováha mezi regiony, mezi eh, čistými pláci, eh, mezi příjemci, mezi vztahem bohatší chučí. Eh, a proto musíme na různých místech věci vylaďovat, upravovat, protože se mění i struktura regionu. V příštím období budeme určitě mít méně konvergenčních regionů. Pos posunou se i regiony z hlediska počtu obyvatel a tak dále, přibudou nové a podobně. Pokud bychom nic na tomto celém systému neměnili, pak by se to rozdělení prostředků zcela změnilo a sice v poměru 65 k 35. A proto je nutno, aby se to celé nerozklížilo, jak si držet tu rovnováhu pohromadě a e, sledovat zejména cíle. A tyto cíle sledujeme bez ohledu na absolutní čísla, která e, výjdou na povrch v konečném důsledku. Cílem totiž musí být, aby e, neexistovaly příliš extrémní vítězové a příliš extrémní poražený. I tady musí být určitá rovnováha zachována. A pokud bude rozpočet v absolutních číslech obdobné obdobného objemu jak dosud, pak budou i nadále existovat země, které v absolutních číslech, absolutních číslech získají víc a jiné země, které toho dostanou méně, protože i uvnitř zemí dochází k vývoji. Víme například, že Španělsko z hlediska regionálního rozvoje je příběhem úspěchu. Bude tam už pouze jeden jediný region, který bude konvergenční a to se přece musí promítnout i do finančních alokací. V nových členských státech prakticky všechna hlavní města budou výjimuta z kategorie konvergenčních regionů. Takže takhle se věci mění, posouvají. Základním cílem ale je zachovat rovnováhu v rozdělení eh, prostředků na celoevropské eh, úrovni a v rámci regionu. A proto je důležité vždy určité ty závity upravovat, dolaďovat a přizpůsobovat. A i z obsahového důvodu mi připadá smysluplné zavést ty transitivní regiony, abychom i tím učinili příspěvek k odpovídající finanční vybavenosti, abychom vlastně ten proces dohánění mm, těch silnějších slabšími vlastně dovršili. Zatím ještě nemám konkrétní čísla, to si určitě dovedete představit, ale mohu vám vysvětlit tento základní model, což jsem právě učinil a um, mohu vás jen poprosit o vaši um, trvající podporu. Řecko. Ano, v Řecku máme problémy s absorpcí, s čerpáním prostředků, ale pokud um, disponibilní prostředky, zejména ze strany soukromého eh, hospodářského sektoru, eh, nejsou dostatečně využívány, tak to poukazuje na to, že eh, to klima tam není příznivé. Je tam určité určitá zdrženlivost v tomto ohledu. My se asi nevyhneme tomu, abychom mm, se e, na úrovni jednotlivých regionů konkrétně nebavili o tom, jaká má být jaké má být rozšíření hospodářské základny eh, v jednotlivých regionech. Může se to různit, ale musíme tak učinit, protože nejde pouze o zemědělství a cestovní ruch v Řecku. Každý region má i jiné možnosti a nyní jde o toto analyzovat a důsledně pak realizovat. Téma ehm, building eh, nebo eh, smart socialization a tak dále je důležitým tématem i pro Řecko. Tomu se nevyhneme této práci věci. To, co řekl Jung, ano, to je správné a také ne. Já jsem vždy zdrženlivý eh, v poskytování v uvozovkách 90% spolurozhodování, protože věřím eh, té myšlence takzvaného ownershipu. Ale alespoň dočasně se některým situacím neubráníme. Musíme mít pouze jasno v tom, že jestliže navýšíme podíl spolufinancování, pak je samozřejmě nutně nižší počet projektů, které lze realizovat. Již nyní existuje možnost, že by Řecko mohlo navýšit eh, spolufinancování na maximálně 85, 85%. Víc to nepůjde v tomto finančním období běžném a to ostatní jsem již vysvětlil. K panu kolegu Celerovi. Ano, naše představy a realizace se mnohdy rozchází, ale to souvisí s tím, že my vydáváme ta zadání a snažíme se, aby to ostatní plnili, že to vždy nevychází jedna ku jedné. To je podstatou politiky. My pouze musíme vyvíjet odpovídající tlak, aby to bylo víceméně odpovídající. Já se domnívám například, že v oblasti přeshraniční spolupráci již jsou patrné pokroky. Ale váš názor, že členské státy nejsou mnohdy tak šťastné z této přeshraniční spolupráce, je správný. Ovšem, já se domnívám, že tady postupně vznikají určitá nová fakta, před nimiž eh, nemohou zavírat oči ani eh, představitelé státu. Dále, malé střední podniky, výzkum a tak dále. Tak proto je pro mě tak důležité vyjasnit to rozhraní eh, k výzkumu a podpoře výzkumu protože právě tam a také v rozhodování o přidělování prostředků do výzkumu existuje jediné kritérium rozhodování a to je takzvaná excelence a to není teritoriální či územní princip, zatímco inovace v oblasti regionální politiky je územním principem. Tam jde o to, zejména malým a středně velkým podnikům, napomáhat při zvyšování své konkurenceschopnosti technologicky, administrativně a z hlediska marketingu. I to vše považuji za inovaci a proto je důležité, abychom e, ze strany regionální politiky e, v budoucnu e, toto odvětví brali na zřetel a zajistili ho finanční vybaveností. A závěrem ke eh, kolegovi z Řecka. Já jsem skeptický eh, k eh, trestům pomocí strukturálních prostředků, doufám, nebo prostředků ze strukturálních fondů. Doufám, že k tomu nikdy nedojde. to se může stát pouze, když eh, určitá země důsledně Eh, se vyhýbá všem doporučením a plněním svých závazků, ale to zatím nepozorují eh, v Řecku, že by došlo k takovému to ignorování povinností a tak dále. Ehm, doufám, protože zůstane toto v úrovni akademické debaty dále. Těch 150 kilometrů, myslím, že mm, se situace natolik eh, upraví, změní, že v oblasti Středomoří eh, bude spolupráce možná. Děkuji, pane komisaři, děkuji všem kolegům za přípravu a účast v debatě, pane komisaři. Doufáme, že vás opět uvidíme ještě tento týden na plenární schůzi. Máme totiž zásadní debatu, e, včetně řady zpráv a to ukazuje, že náš výbor se připravuje na období e, vyjednávání a e, chci vyjádřit ještě naše očekávání, že nařízení bude hotovo co nejdříve, byť víme, že mm, na úrovni komise je více kompetence kompetencí nebo kompetentních, kteří o tom rozhodují. Takže děkuji mnohokrát eh, panu komisaři. Můžeme hned přistoupit eh, ke zprávě pana Winklera, tak neodcházejte. Teď, milí kolegové, přejdeme k dalšímu bodu našeho programu. Máme půl hodiny eh, na dvě otázky. První z nich je eh, návrh stanoviska Hermana Winklera eh, k zelené knize. A sice výzkum a inovace, tedy mm, financování výzkumu a inovací. Můžeme prosím pokračovat? Ráda bych začala tím, že předám slovo autorovi stanoviska. Kde ho máme? Hermane, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, kolegyně. Už jsme eh, to částečně nakousli. Eh, budoucnost výzkumu eh, a inovací, to je důležitý bod nejenom z pohledu výboru pro průmysl, ale také z regionálně politického hlediska. Hned na začátek tři čísla na začátku to bylo 5%, která eh, šla z politiky soudržnosti, před deseti lety to bylo 10% a dnes to je dokonce 25% rozpočtu což eh, znamená v aktuálním o podpůrném období mluvíme o asi 86 miliardech eur, která máme k dispozici pro výzkum, inovace a eh, podnik, mm, podnikání. A to je víc než výzkumný rámcový program 7 a CP dohromady. Eh, oproti tomu, a to všichni víme, eh, máme ale veliké rozdíly v jednotlivých regionech, co se týče schopnosti inovací a proto my jako regionální výbor musíme dobře zvážit, jak, eh, jakou, co předáme výboru pro průmysl. Výbor pro průmysl už se chopil řady iniciativ a já doufám, že se toho všeho živě zúčastníte. Jde o to, aby se nám podařilo jasné stanovisko regionálního výboru, musíme dosáhnout jasného stanoviska a pak vyslat jasný cíl na plenární plenárním zasedání. Milí kolegové, dovolte mi, abych řekl k postupu dvě věci. Jednak víte, že pro návrh stanoviska eh, jsme neměli příliš mnoho prostoru a proto mm, eh, já sám předložím pár pozměňovacích návrhů a chtěl bych eh, v úvodním slovu se některým z nich věnovat. A za druhé, máme malý časový problém, ale to není tím, že bychom nepracovali dostatečně, ale časový plán průmyslu, výboru pro průmysl. Víte, že zítra 18 hodin doběhne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, ale také vím, že mnozí z vás se už tímto tématem zabývají zabývali a my jsme už také měli k tomuto rozpravu, takže by se nám všem mělo podařit prosadit naše požadavky. K obsahu bych rád zmínil pět bodů. Za prvé, Jasně bych se chtěl zasadit za eh, podporu inovací a to strany politiky soudržnosti, tak jak to aktuálně odpovídá eh, druhému hlavnímu směru politiky soudržnosti. Eh, jakékoliv snahy snížit význam regionálně politické podpory do mm, inovací a výzkumu mm, ve prospěch budoucích projektů, to považuji za naprosto nepřijatelné. Naopak, dokonce jsem toho názoru, že téma inovace je nezbytná priorita pro regionu, regiony a musí se to také odrazit v rozpočtu. Samozřejmě by pak tato priorita měla být koncipována tak široce, že i ostatní potenciální priority budou za ty v úvahu, například demografické záležitosti nebo energetická účinnost. Ty by měly pod to spadnout. A e, za druhé, a to není nedůležitá otázka, jaké peníze by měly do budoucna financovat co? Těžiště e, bude podpora výzkumu, mělo by to tak být samozřejmě, mělo by se to zakládat na excelentnosti, o tom jsme právě slyšeli, o tom jistě není pochyb. A jako doplněk k tomuto přístupu, ale neříkám, že je to méně důležité, jsou regionálně politické inovační eh, programy a protože je to právě regionální politika, která eh, má velký dopad na evropskou inovační politiku tím, že se posilují regionální eh, inovační potenciály. Inovace je důležitá pro všechny regiony Bohužel ještě pořád tady existují velké rozdíly v, výko, v inovační výkonnosti eh, regionů. Tady je potřeba to srovnat. A je to i naším úkolem. A kromě toho mnoho regionů, které dostali peníze v rámci druhého, eh, druhého směru eh, politiky soudržnosti, Tady, tady ještě to není pokryto dostatečně a tady je nutno vše vylepšit. Ať už bude cílem eh, vybudovat regionální excelentnost a k tomu také vytvořit příslušné kapacity ehm, a zvýšit také eh, investice do eh, výzkumu v těchto regionech, mm, tak aby do budoucna ještě více podniků na to mohlo být navázáno na tyto výzkumné projekty. Tady mluvíme o schodech ehm, k excelenci a pro mnohé regiony je to důležitá věc a podle mého názoru mm, i strukturální fondy by to měly spolufinancovat. A nebo jestli některé regiony mm, třeba třeba se mm, budou zakládat na jiných širších prioritách. E, v každém případě bychom v případě regionálně politické podpory inovací bychom se měli soustředit na vlastní cíle politiky soudržnosti a e, sice jde o navázání, jde o e, snížení strukturálních deficitů, posílení konkurenceschopnosti a podpora regionální spolupráce. Dostávám se k třetímu bodu a jsem u tématu inteligentní specializace. Z mého návrhu vyčtete, že to považuji za klíčové téma pro to, jak eh, posunout kupředu technologický vývoj eh, a přeměnit ho v ekonomický úspěch. Regionální politika je důležitá ve smyslu inteligentní specializace a musíme jí přisuzovat klíčový význam. Regiony musí do budoucnu ehm, začlenit také regionální aktéry a zvláště podniky a celou oblast výzkumu. A tady musí vzniknout inovační strategie, které budou střiženy na míru, ale mm, přitom je nutné otevřeně pohovořit a analyzovat o silných a slabých stránkách stránkách. To, co nepotřebujeme, je nějaký copy-paste a musíme si stanovovat také realistické cíle, tak, aby bylo co nejúčinněji použito prostředku z nového rámcového programu a stejně tak i ze strukturálních fondů priority stanovovat posilovat, to musí být motem právě v dobách nedostatku rozpočtových prostředků a myslím si, že na tom se všichni shodneme. E, tyto, tato těžiště e, se musí e, odrazit zase v operačních programech. Inteligentní specializace. Milí kolegové, kolegyně, ta nám má na pomoci Eh, posílit eh, klastry, které budou mezinárodně konkurenceschopnější, které eh, se lépe umístí v těchto hodnotových řetězcích, ale co je zvláště důležité, opřít se také o tradiční ekonomické sektory, třeba řemeslo nebo celá oblast cestovního ruchu a zemědělství. To mm, do budoucna musí být ještě podpořeno přes inovace. Myslím si, že návrh, který, nebo platforma, kterou chce navrhnout komise, na které se teď pracuje, stejně ty kritéria pro posuzování úspěchu by nám mohla napomoci k tomu, abychom si vyměňovali informace o koncepcích a abychom také dosáhli zajištění kvality, důležité i obzvlášť komunikace jednotlivých úrovní. A dostávám se k čtvrtému bodu, který mi hodně leží na srdci, a to jsou malé a střední podniky. A tady je účast na výzkumném rámcovém programu určitě něco, na čem musíme dále pracovat. Tady se jistě zhodneme, že ne mnoho malých a středních podniků může investovat tolik do svého výzkumu, tak um, aby třeba FP7 nebo Eurostat um, mohli využít ale přesto jsou inovativní. To vidíme každý den. Uh, třeba malé a střední podniky v um, tradičních odvětvích které jsou velice úzce napojeny na potřeby zákazníků a právě v těchto malých a středních podniků, které jsou také velice úzce spojeny s regiony a které jsou užitečné pro tyto regiony. Tady politika soudržnosti může toho udělat hodně e, tím, že se budou poskytovat další nabídky a že se poskytne lepší přístup k výzkumu, e, transfer technologie, inovace a podle mého názoru také se k tomu hodí velice dobře EFRA. A dále oblast dalšího vzdělávání podpora e, slibných zakládání nových podniků, to, to pochází z oblasti ESF. Téma sítě, stejně tak jako internacionalizace, je důležitou součástí, kde strukturální fondy mohou být užitečné. Ozvláště e, poradenské nabídky pro malé a střední podniky musí být ještě rozšířeny a v této souvislosti ostatně varují před tím, abychom slučováním e, výzkumného rámcového programu COP byli Eh, podpory European Enterprise Networks omezeny a zúženy. Tyto poradenské nabídky jsou na nejvíc důležité pro naše malé a střední podniky v regionech. A i tady by politika soudržnosti mohla převzít tento úkol a tak by ta nabídka poradenství mohla být ještě dále rozšířena. Bod 5. Interregionální spolupráce vedle onoho schodiště k excelentnosti, eh, vedle dalšího vybudovávání infrastruktur v jednotlivých regionech by regionální politika mohla přispět k silnější interregionální spolupráci. V rámci teritoriální spolupráce, cíl 3, by regionální partneři se mohli více účastnit mm, sítí excelentnosti a klastrů, měli bychom je k tomu motivovat. A také vybavenost prostředky by tady měla být zabezpečena, zde by se nemělo šetřit. A pak ještě něco k eh, nástrojům financování a k administrativním pravidlům. Vybudování eh, tzv. inovativních eh, nástrojů pro financování, jako třeba eh, revolve fondy, to bychom měli určitě přivítat a dále podpořit. A kromě toho bychom se měli věnovat i jednotlivým rozhraním a najít pravidla pro kombinaci prostředků z rámcového programu 8 a ze strukturálních fondů. To znamená znovu přemýšlet o financování Nejenom eh, výzkumné infrastruktury by měly být komplementárně financovány, ale i jednotlivé projekty. A kromě toho eh, považuji eh, křížové financování z různých fondů za něco velmi smysluplného, abychom dosáhli synergetických efektů mezi podporou výzkumu na straně jedné a regionální politikou na straně druhé. A ostatně Každé zjednodušení administrativních pravidel obou rámcích je něco, co bychom mohli přivítat a myslím, že se takhle dostaneme o kroku předu. I když centrálně spravovaný, centrálně spravovaný systém v FP7 a CP a také decentrální přístup strukturálních fondů mají svou legitimitu, tak přesto považuji eh, za nezbytné, aby vznikla pravidla, postupy a metody eh, pro další finanční podporu eh, a také při vyplácení paušálních poplatků, abychom to všechno co nejvíce harmonizovali a i časově sladili v případě časových plánů a e, lhůt pro e, e, předkládání návrhů a, a tak rád bychom tady dosáhli zjednodušení. Milí kolegové, kolegyně, to byly mé návrhy zprávy, těším se na diskusi a doufám, že se nám pak v upozňovacích návrhů a možných kompromisů podaří vylepšit náš regionálně politický příspěvek k celé diskuzi. Děkuji vám. Takže přecházíme ke stínovým zpravodajům. Děkuji vám, paní předsedkyně. A já chci poblahopřát ke skvělému dokumentu, který nám byl dnes představen, který, a zmíním se o těch nejdůležitějších bodech. Souhlasím s tím, že je potřeba větší koordinace mezi regionálními politikami a společnou strategií pro výzkum a inovace. Domnívám se, že je potřeba, aby tato spolupráce více zapojila místní a regionální orgány do přípravy této politiky. Priority musí být nastavovány podle specifických eh, faktorů v jednotlivých regionech. Kromě toho musíme zvýšit účast malých a středních podniků, abychom tím podnítili další investice. Musíme pokračovat v plnění tohoto cíle, to je tedy podpory malých a středních podniků a zlepšení jejich přístupu financování a snížení administrativní zátěže, jemuž jsou vystaveny. Souhlasím s tím, že je potřeba, aby regiony vytvořili specifické strategie inovací, aby při tomu používali inteligentní postupy. A to je něco, čemu potřebujeme, aby docházelo ke spolupráci se, v fondy, jako jsou strukturální fondy. A za čtvrté, vzhledem k, ke stávajícím rozpočtovým přizpůsobováním je potřeba zajistit také finance a koordinaci mezi místními příslušnými úřady, které zodpovídají za podporu eh, výzkumu a zajistit jejich koordinaci na evropské úrovni. Potřebujeme rovněž udržitelnější rozvoj městských oblastí, který dbá jak na blahobyt místních populací, tak i ochranu životního prostředí a nesmíme zapomínat také na energie, energie energetickou účastnost, takže e, účinnost. Děkuji ještě jednou za e, tuto práci. a předložím za naši skupinu několik pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji vám. Chci poděkovat za tento skvělý dokument, který velmi dobře popisuje synergie s, mezi výzkumem, rozvojem, ale potřebujeme lepší koordinaci mezi jednotlivými rámcovými programy a strukturálními fondy. Přitom musíme také brát na vědomí, jaké rámcové programy jsou financovány financujeme špičkový výzkum. Ovšem, když je řeč o strukturálních fondech, můžeme financovat také pragmatický, inovativní výzkum, což je těch 95% veškerých inovací v Evropě. To je velmi důležitá složka. Měli bychom mít možnost podporovat výzkum, který vede k inovacím. A tyto inovace by pak mohly sloužit místním malým a středním podnikům a tak přispívat k růstu vytváření pracovních příležitostí a zvyšování konkurenceschopnosti. Potřebujeme spolupráci s místními podniky. A podle některých mých zkušeností často nechybí jen zájem malých a středních podniků, ale také dlouhodobý závazek k výzkumu ze strany těchto společností je potřeba, aby existovaly společné závazné cíle. A tady ještě zbývá odvést hodně práce. Musíme také se zabývat tím, jak nejlépe uvést tyto vynálezy na trh. V tomto pokulháváme za Spojenými státy. Také předložíme pozměňovací návrhy. Za zelené Jean-Paul Besse, prosím. Já vám děkuji. My bychom chtěli obohatit návrh stanoviska pana Winklera v tom eh, smyslu, abychom identifikovali lépe přímo definovali, více je výzkum a inovace. Abychom, nalez, abychom eh, to tedy byli schopni identifikovat, musíme si uvědomit, o co nám obecně jde aby výzkum a inovace se staly opravdovou příležitostí pro rozvoj našich regionů, musí tento výzkum a inovace být zacíleny a zaměřeny na obsah, který je relevantnější a e, lépe vymezený. Konkrétně mi jde o nasměrování směrem udržitelného rozvoje. Tento výzkum a rozvoj se musí orientovat právě tímto směrem, to znamená tak, aby to vedlo ve všech disciplínách ke změně nastavení našich aktivit. Tohle nasměrování chceme docílit prostřednictvím pozměňovacího návrhu, kde se bude hovořit právě této orientaci, což učiní eh, stanovisko eh, pertinentnějším, relevantnějším. Děkuji. A nyní další kolegové, kteří se chtějí vyjádřit. Francesco. Condivido eh, Podporuji stanovisko kolegy Winklera, který především říká, že výzkum a inovace musí být daleko více podpořeny právě ve smyslu regionální excelentnosti. Jenom krátce čtyři otázky, které se mi zdají být eh, nejdůležitější za prvé. Je eh, zapotřebí vyvodit důsledky mezi cíly strategie 20 eh, a zde je velice důležité, aby vertikální předpisy a sektorální předpisy byly v souladu pro rámcové programy. Za druhé, větší zjednodušení právě pro malé a střední podniky. A témata, která budou přístupnější a která nebudou tak fragmentována. Za třetí, méně byrokracie. při účetnictví, elektronických podpisech a tak dále. Za čtvrté, výměna osvědčených praxí e, v případě veřejných zakázek. Děkuji. Děkuji. Slovo velmi krátko vzhledem na... Děkuji, paní předsedkyně v, předchozí výměně názoru s panem komisařem jsme několikrát i z úst kolegů slyšeli, jak je věda a inovace a výzkum důležitá pro regionální rozvoj. Myslím, že i pan zpravodaj to zdůraznil v návrhu stanoviska. Souhlasím s tím a e, chtěla bych zdůraznit bod 5, že je zapotřebí posílit účast malých a středně velkých podniků na podpoře výzkumu a inovací. V rámci soukromého sektoru právě malé a střední podniky zaměstnávají až dvě třetiny lidí proto je to tak důležité. A tyto podniky by měly být součástí onoho propojení, které chceme, kterého chceme dosáhnout, propojení s praxí. Mám ale také jeden dotaz, pane zpravodaji, v bodě 2 hovoříte o tom, hm, aby byla priorita inovace pro regiony závazná. Souhlasím s tím, Dokonce cíl strategie 2020 hovoří o 3% HDP pro vědu a výzkum. Myslím, že by to mělo být zavazující pro členské státy, ale není to závazné. Chci se zeptat, jak dosáhnout toho, aby věda a inovace se staly pro regiony závaznými. Děkuji. Lambert van Nistelrooy. I'm sorry, I'm waiting for the interpreter to finish. Děkuji, pan Fanisleroy. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. To je dobré stanovisko, které nám e, sepsal kolega. My jako EPP jsme nedávno uspořádali slyšení o poměru mezi rámcovými programy, teda strategickými rámci a jednotlivými odvětvími a oblastmi. A táží se, čeho může dosáhnout fond soudržnosti, jak může dále budovat eh, infrastrukturu výzkumu. Nejde tedy o fond soudržnosti jako takový, protože valná část prostředků mm, plyne nebo teče do investic, ale hovořím o e, výzkumu jako takovém. 95 je vysáto starými členskými státy. Basta. Neexistuje žádný cíl solidarity. Vůbec to nesouvisí s soudržností, jde pouze o onu excelenci. A toto stanovisko to také správně formuluje s tím, že je zapotřebí něco podniknout v této věci. Cíl nesmí vypadat tak, jak je to uvedeno v Garigově zprávě, že se řekne jednoduše zdvojnásobení výzkumu, protože pak by rozpočet musel být mnohem vyšší Ten poměr 90 ku 10 v Evropě nelze vyřešit tím, že do toho napumpujeme ještě více prostředků. Chtěl bych, aby zelená kniha a nový eh, výzkumný rámec eh, byly ehm, definovány trochu ostřeji a priority musí být mm, zvýrazněny. A musíme více sázet na eh, geografickou rovnováhu v Evropě. Poté budeme moci tuto formulaci podpořit, takže eh, podporujeme toho více, ale i lepší rozdělení eh, po dohodě s členskými státy, protože na této části hranice existuje třeba výzkumné středisko nebo se buduje nějaký ústav a 50 kilometrů na druhé straně hranice to totež takže takové věci se musí zdůraznit. A dále v sedmém rámcovém programu existuje i program eh, Transfer of Knowledge, to je vlastně jediný regionální program tohoto druhu a snad bychom měli tyto dvě věci eh, sladit. Samozřejmě, že musíme také pamatovat na osmý rámcový program a nesmíme eh, dovolit, aby to bylo podceněno. Pokud jde o smartest specialization, tam to musí být zdůrazněno. Za dva dny proběhne slyšení, nebo snad už proběhlo, a tato dimenze musí být nutně zohledněna. Ale dobře, jinak s tím mohu žít, žít. Ve výboru pro ITRE jsem k tomu už něco řekl, ale to celé musí být formulováno důrazně. Děkuji, pan Vlasák. Dámy a pánové, já jsem velmi spokojen s tímto materiálem, který se velmi koncentruje na eh, hlavní problémy. Eh, vidím v tom rozdělení dvou takových bloků. První oblast eh, na ta centra excelence na mezinárodní klastry a tady se připojí k tomu, co říkal Lambert van Nistelrooy jde o koordinaci vlastně veškerých těchto prostředků a aktivit. A na druhé straně je tam podpora eh, potom těch malých a středních podniků a prostředků na vědu a výzkum. A tady si myslím, že jestli to chceme prosadit eh, úplně do konce, tak je potřeba provázat eh, ty body 2, 5 a 6. To znamená, pakliže tato účelovost bude povinná, tak pak je potřeba v regionálních operačních programech jasně vymezit tuto danou prioritu a je potřeba zjednodušit tyto záležitosti, aby tyto podniky měly vůbec zájem se o tyto prostředky nějakým způsobem ucházet. A velmi vhodné se mi e, jeví právě ten systém křížového financování, který je v této zprávě také navržen. Děkuji za pozornost. Petr Luhan. Luhan. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji, paní předsedkyně. Chci předeslat, že tuto zprávu považuji za velmi dobrou. Byla naprosto nutná, naléhavá, abychom konečně hovořili o inovaci, co by faktoru eh, hospodářského růstu, také v souvislosti s politikou soudržnosti. My všichni eh, dobře víme, že přes rozšíření trhu, anebo také výzkumem a inovacemi můžeme lecos dosáhnout. Evropská unie se již ale maximálně rozšířila, takže eh, to, co mm, bude nyní následovat, už nebude tak relevantní pro hospodářský eh, rozvoj. A proto výzkum, vývoj a inovace jsou rozhodující pro eh, politickou budoucnost Evropy a pro nastartování hospodářského růstu v Evropě. A to musíme uplatňovat i v politice soudržnosti. Tady panuje ještě mnoho nerovnovách eh, nebo nerovnovážností v, eh, mezi regiony. A něco nového je snad to, že některé eh, vlády stále ještě neví, co mohou konkrétně dělat, nebo co by se mělo konkrétně dělat, aby eh, ve svých zemích podnítili eh, výzkum, vývoj, inovací eh, informačními kampaněmi, daňovými úlevami nebo jinými opatřeními, aby ehm, učinili konkrétní příspěvek eh, k tomuto cíli. A tudíž se tážeme, zdali snad my, parlament anebo komise by neměli něco podniknout, aby napřed trošku popohnali vlády a za druhé, aby vytvořili na evropské úrovni eh, odpovídající legislativní rámec, aby eh, tím také trochu povzbudili hospodářský sektor k inovacím a tak dále. Je zde ještě další aspekt, který zde byl již již zmíněn a myslím, že bychom jej neměli ztrácet ze zřetele, totiž co znamená inovace konkrétně? Kde eh, spočívají její hranice? Jak vymezujeme tento pojem inovace? Co do eh, inovací vše patří? Také náklady eh, například. Jeden bod je vyložitelný různě a je i vykládán různě a proto o tom musíme konkrétně hovořit, jak my v parlamentu, ale také na komisi. Děkuji, pane Winklery, chtěl bych jste odpovědět na tuto otázku. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, kolegové. Napřed chci poděkovat za vaše stanoviska a podněty. Já jsem z toho vydedukoval, že to asi eh, přetavíte do pozněvacích návrhů, tak aby se nám společně podařilo eh, dospět v, k jasné pozici dalších jednáních a učinit teda jasný regionálně politický příspěvek. V krátkosti času pouze několik eh, odpovědí na otázky. Mám radost z toho, že eh, ta oblast také účasti malých a středně velkých podniků zde zazněla z mnoha úst, já s tím souhlasím. Také jsem pochopil, že i udržitelnost by měla být zdůrazněna a že musíme usilovat usilovat o propojení, provázání jednotlivých aspektů, abychom dosáhli toho, co chceme těm třema procentům jasná odpověď. Já se domnívám, že ta témata by měla být navzájem sladěna. Víme, že máme ambiciozní cíle, například 3% HDP, ale také musíme uznat, že ty, těch bych cílů dosáhneme pouze, když regionům pomůžeme a to by měla být závazná priorita. A do toho také zahrnout vše to, co nám pomůže dopracovat se k těm eh, třem procentům, anebo alespoň blíže k ním. A tím pádem um, se nám snad podaří dospět a k plnění závazku strategie 2020. Děkuji a těším se na další diskusi. Musíme rozhodnout hlutu pro pozměňovací návrhy, to je zítra v 6 večer. Takže kdokoliv chce poz- eh, předložit další pozměňovací návrhy, tak do zítřka do 6. A nyní Jan Olbricht, finanční pravidla, která platí pro eh, výroční roční rozpočet Evropské unie. A já chci Janovi dát nyní možnost podělit se s námi o e, připomínky, jakékoliv věci, které nám k tomu chce říci. V tuto chvíli děkuji. Já chci uvést e, toto stanovisko. Jedná se o e, v první řadě legislativní nařízení, je to zpráva o, o, e, o tom nařízení, která vzniká ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Spravodaj musí tu zprávu zpracovat. Je to v podstatě seznam pozměňovacích návrhů k původnímu návrhu, který vzešel z Evropské komise. Máme jeden oficiální dokument, to je návrh nařízení, který vzešel z pera komise. A pak máme pozměněné verze, ale máme eh, také postoj rady. Víme také o tom, jaký je postoj zpravodaje. Já jsem měl možnost se zúčastnit takzvané pracovní skupiny o finančním nařízení a vím, že postoj zpravodaje se také mění. Strategie, kterou já jsem eh, na, doporučil, byla připravit seznam pozměňovacích návrhů k původnímu textu ale zároveň zůstat v kontaktu se spravodajem a požádat ho, aby zapracoval pozměňovací návrhy, které náš výbor schválí, eh, aby byly zapracovány do její zprávy. Protože jinak se o nich bude hlasovat jako o alternativních návrzích k návrhům zpravodajky, jak víte, tak tendence toho hlavního příslušného výboru je akceptovat spíše pozměňovací návrhy zpravodaje. Takže v stanovisko, které jsem připravil pro náš výbor, pro výbor Regi, jsem, a jsem se zaměřil na dva odstavce. První odstavec souvisí s koncepcí eh, přípustné eh, Eh, odchylky, eh, rizika odchylky. A tady jde o to, jak eh, vůbec zacházet celkově s pojmem chyba a jak zacházet s tím pojmem toler- přípustná odchylka nebo riziko odchylky. Tady vidíme, že zatím neexistuje žádná jednoznačná dohoda. Takže třeba rada navrhovala jinou variantu, kde se hovoří o e, přípustné míře plnění, která zahrnuje i přípustnou odchylku. Není to tudíž pouze problém technické definice, ale také problém při hodnocení účinnosti třeba politiky soudržnosti, protože když se podíváme na politiku soudržnosti, tak eh, v konečném důsledku na to, co o tom říkal účetní dvůr, tak tam se hovoří o úrovně rizika. A jaká úroveň rizika může být přípustná, tolerovatelná, jaká už tolerovatelná mít nemůže. Takže toto je odstavec, kterého se dotýkám ve své zprávě, ale zvláště odstavec 56 finančního nařízení, který se týká sdíleného řízení. Co jsem navrhoval já? Abychom restrukturalizovali celý tento odstavec vzhledem k tomu, že na začátku byl úplně nejasný. Abychom ukázali skutečné rozdělení zodpovědností a, a pravomocí mezi komisí, členskými, členskými státy, kompetence akreditovaných orgánů, které budou definovány členskými státy a dále kompetence jmenovaných orgánů a akreditovaných orgánů, kterým zatím říkáme správní orgány. Toto jasné rozdělení mezi komisí členskými státy a, eh, a těmi Eh, povolovacími a povolenými orgány, čili akreditujícími a akreditovanými orgány a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Tohle jsou naše hlavní úkoly, abychom eh, v tom zjednali co nejvíc jasno a aby se z toho stalo použitelné, použitelný nástroj při implementaci eh, politiky soudržnosti. Také panuje diskuze o té e, za deklaraci o, o, o zárukách ze strany e, vedení, která bude ze strany těch e, akreditovaných orgánů, těch řídících orgánů a politická diskuze o národním prohlášení o, o zárukách a tady je rozdíl mezi, nebo rozpor mezi členskými státy, ale také v rámci parlamentu. Vzhledem k tomu jsem se nezaměřil na ty národní deklarace. I když vím, že se má hovořit, a o tom hovoří i zpravodajka, o nutných změnách do budoucna, nikoli věci, které se mají rozhodnout dnes. Jedna věc, která chybí v mé zprávě, je, že jsem nezmínil tu přípustnou odchylku nebo míru která bude navržena zpravodajkou. Ale nenavrhla to komise. Ani rada. Protože zpravodajka použije úroveň 2% jako tolerovat jako přípustné riziko. A z mého hlediska, z mého pohledu, si musíme uvědomit, že účetní dvůr má svá pravidla, která jsou velmi přísná. A takto striktně definovaná eh, míra přípustnosti ne, neodráží komplexnost, která je obsažená v politikách soudržnosti. Když my jsme eh, zavedli jak 2% jako eh, přípustnou míru odchylky, tak jde o to potom řešit, jaké sankce by v budoucnu přicházely v úvahu. Když to bude víc než 2%, tak to neznamená, že nedáme absolutorium komisi nebo že budeme mít negativní názor. Stejně bychom dali absolutorium, protože ten úkol je tak kom- nesmírně komplikovaný a komplexní. Proto v mé zprávě nejsou žádná taková čísla jako 2% nebo něco, a to, to není náhodou. Měli jsme tu několik pozměňovacích návrhů ze strany členů našeho výboru, výboru REGI. Některé z nich jsem akceptoval bez problému, eh, některé se více týkaly té eh, struktury. A protože já jsem změnil úplnou, eh, navrhl úplnou restrukturalizaci těch čl, poč, pořadí těch článků, to potom vedlo k některým nedorozuměním. I tak se nám podařilo dospět ke dvěma kompromisním návrhům Myslím, že plus minus se shodujeme na obsahu a pokud bychom dnes hlasovali o našem stanovisku, myslím, že to stanovisko by bylo pak zohledněno zpravodajkou k tomu, aby to bylo potom v jejím textu rovněž zohledněno. Jistě bude se o tom hlasovat na výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale já nejsem příliš optimistický ohledně výsledku. proto zůstávám v neustálém těsném kontaktu se spravodajkou. Doufám, že kdybychom to schválili tady, tak by se to potom mohlo dostat i do její zprávy. Děkuji, dostáváme se ke stínovým zpravodajům. Slovo pan, pan Gajer. Cialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, kolegyně, vážený pane Olbrichte, Zaprvé chci poděkovat eh, za práci, kterou jste odvedl eh, při vypracování stanoviska. Mám celou řadu pozměňovacích návrhů k návrhům kolegy Olbrichta, ne proto, že bych tady neměl důvěru vůči přístupu pana Olbrichta, ale protože, protože jako předseda sociální demokratů ve e, výboru pracuji pro rozpočtovou kontrolu a občas mám potíž v tom, že Eh, tady nemohu se vzdát určitého stanoviska, které ve výboru pro rozpočtovou kontrolu pak ale mohu přednést. Takže bych pak kolegům z toho výboru musel vysvětlovat, proč eh, mám tuto, toto stanovisko a proč jsem ho vyklidil ve výboru pro regionální politiku. Jsem rád, že se nám podařilo eh, docílit těchto kompromisů, to se samo nabízelo. A chtěl bych ještě poukázat na pár bodů, které možná hm, také vysvětlují hm, to, hm, proč a e, kde jsem se dostal k jinému zhodnocení. Jedna věc je, e, trošku nešťastný pojem e, tolerovatelné odchylky nebo míry odchylky a rizika. Chtěl bych kolegům připomenout, že tento pojem v euroskeptické části u našeho parlamentu eh, vedl k různým polemikám už, protože eh, se argumentuje tím, podívejte se, milé obyvatelstvo, mm, Evropský parlament vůbec není eh, rozhodnut odstraňovat chyby v výboru pro regionální politiku, to oni už to vlastně vzdali. na pozadí rozpočtových nesrovnalostí, které se zjišťují každý rok. Za prvé je to nesprávné, za druhé polemické a za třetí ani nepřijatelné. Nesmíme zapomínat na to, že eh, regionální kapitola rozpočtu je achilovou patou jak se říká, což znamená, že i nadále to zůstává oblastí s nejvyšší eh, mírou chyb, když jde o vykonávání rozpočtu a odborníci, odbornice, kteří tady jsou přítomní, vědí, že tyto chyby eh, se dějí na, eh, ve členských státech. To má trošku co dočinění s komplexností pravidel, ale také to má hodně co dočinění s a tady je moje, moje domovská země, není žádnou výjimkou, má to co dočinění i s tím, že ve členských státech způsob zacházení s evropskými prostředky často nebývá tak pečlivý, jako bychom si to všichni přáli. Ehm, tento pojem, ehm, tedy ehm, tolerovatelná míra rizika, je, nebo přijatelná míra rizika, je obtížná věc při prezentaci, v případě prezentace a toho, co říká Evropský soudní dvůr, tady se vychází z toho, že existuje hraniční hodnota, kdy náklady kontrol převyšují um, užitečnost těchto kontrol. Samozřejmě každému daňovému poplatníkovi můžeme vysvětlovat, že nemá smysl vydávat 10 tisíc za audit, za chybu, která přinesla 2,50. Já si myslím, že to také není čistý způsob zacházení s prostředky. A komise se nadšeně vrhla na tuto myšlenku a velice podrobně vyrozpracovala pracovní dokumenty z kterých lze vyčíst, kde je hraniční hodnota mezi náklady vynaložené na kontrolu a užitečnost kontrol. A pak tady máme tři různé pracovní dokumenty, které e, dosud máme k tomuto tématu a dostáváme se ke zcela rozdílným číslům. Kolega Olbrich poukázal na 2% a to je mm, ta, ten práhová hodnota Evropského soudního dvoru, dvora. E, oni vycházejí z toho, že mm, lidé jsou, dělají chyby a že je zapotřebí mm, počítat vždycky s určitou mírou chyb, ale není potom možné říct, že vedení rozpočtu není přesné a proto naše e, až pod do, do dvou chyb je něco přijatelného. A měli bychom tam dát takové zelené znamenko, to znamená v zásadě mm, e, e, je to přijatelné. Tolerovatelná míra rizika, tak jak to vypočítala komise, ta e, přesahuje hranici o něch 2% podle jednotlivých sektorů, které jsou sledovány. A milí kolegové, určitě bychom nic nezískali, kdybychom eh, komisi podporovali v této koncepci, protože Evropský soudní dvůr eh, vůbec nemá eh, v úmyslu to, tento práh, tuto právo hodnotu měnit. Jistě se dohodneme na této koncepci, budeme mít pak situaci, kdy Evropský soudní dvůr ve své výroční zprávě zjistí, že kvota chyb je nad touto práhovou hodnotou a komise řekne ano, ale tolerovatelná míra rizika, to je pod tím, takže co teď my jako Evropský parlament bychom měli pak možnost se rozhodnout před Evropským soudním dvorem a pak bychom ale už nevyřešili problém. Pak se nám řekne, když budete podporovat tolerovatelnou míru rizika, tak máte prakticky míru přijatelnosti, kterou e, pak se to zvýší, tato hodnota. A já kladu důraz na skutečnost, že pochopitelně lidé dělají chyby e, ve svém konání, ale na druhé straně e, se některé chyby tolerovat nemohou. Jistě, že chceme co nejvíce pracovat na bezchybném vedení rozpočtu. To musí být cílem, to, to nemůžeme také vzdát. A e, proto jsme navrhli, že celou tuto oblast e, tolerovatelného e, rizika dáme stranou a pak jasně ukážeme, že se tady jedná vlastně o úplně jiný pojem, a sice o statistickou pravděpodobnost chyb v evropském rozpočtu. To, na co chceme zaútočit, to je jedna věc. A pak ještě mm, určitě jsem motivován svou prací ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. A také to souvisí s přístupem kolegy Olbrichta. Ehm, a tady trošku mám odlišný přístup. Je to otázka eh, národních prohlášení managementu. Eh, to pro mou frakci je určitě jedním ze stěženích bodů v celé této konfrontaci s rozpočtovým řádem. My už dlouho bojujeme za to, abychom od členských států měli takové prohlášení o managementu, ehm, které bude Eh, vycházet z politicky relevantní úrovně a eh, pokud možno bude eh, národními účetními dvory certifikováno. A to ne proto, že bychom byli nějací hrozně chtěli dělat kontroly, ale protože tím můžeme učinit přebytečnou celou úroveň kontrol. Pak bychom měli takové politické prohlášení členských států, které při mm, mm, provádění jednotlivých strukturálních mm, fondů v jednotlivých státech se řídilo podle určitých pravidel a pak by to mohlo být i otestováno národními účetními dvory. Pak bychom měli politický nástroj proto, abychom s ním mohli pracovat ve členských státech s těmito prostředky a m- pak můžeme i e- umožnit, můžeme se zříci kontrol ze strany komise, to by určitě bylo velké usnadnění, ale eh, pak je nezbytné, abychom, aby to nedělal nějaký úředník na střední úrovni, a který řekl, ano, všechno je u nás skvělé, ale aby to opravdu byl byla důležitá eh, úroveň, která i se může něčeho eh, zříci a zpravodaj předsedkyně, paní kolegyně Gresle, která to ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a v rozpočtovém výboru po dlouhém váhání je toho názoru, že by to měla být ministerská úroveň. Já si taky myslím, že je to tak v pořádku a proto jsem ve svých pozměňovacích návrzích um, toto stanovisko ještě jednou podpořil. Děkuji. Jurika Mannen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan ryhmän puolesta onnitella Jan. Děkuji. Dovolte mi vám poblahopřát, poblahopřát panu Oblechtovi k jeho návrhu. Jsme s ním velmi spokojeni. V podstatě mám jen dva doplňující dotazy za naší skupinu. Jednak, co, jak je to s těmi eh, akreditujícími orgány? Jak se mění, jak to mění stávající administrativní zátěž. Jistě ji nechcete zvyšovat, tu administrativní zátěž. Pozměňovací návrhy ukazují, že by měli velmi jednoznačnou kontrolní zodpovědnost, protože by to zvýšilo možnost auditu A alespoň tedy pro Finsko. Delší otázka. V tomto nařízení zacházíme někdy do velkých podrobností. A já se ptám, jestli nebude potom eh, celý ten nástroj příliš neohrabaný eh, pro budoucí účely. Ještě někdo? Další? případně dáme slovo panu Albrechtovi znovu, aby mohl zodpovědět. Jane, prosím. Děkuji za vaše eh, připomínky. První prvek, s kterým naprosto souhlasím, a to je to, že jistě, pokud je to o tu eh, deklaraci záruční, to by někdo měl podepsat eh, na ministerské úrovni za příslušný stát, ale jde o to, pokud jde o tu, o tu deklaraci eh, řídící, tak ty mají být napojeny přímo na ty akreditované orgány. A toto, to, čemu říkáme teď řídící orgán. Takže nebude to více administrativní zátěže. Protože my teď máme ty takzvané řídící orgány. Ty mohou být z jednoho z několika operačních programů. A, ta, a tu akreditaci teď provádí komisa. Je to poměrně komplikované. Nový prvek je, že akredita, akreditace by, by probíhala na národní úrovni, ale tím akreditovacím orgánem. Ale jinak pokud jde o řídící orgány, tak to, tam by se nic nezměnilo. Ale pokud by ta akredit, ten akreditující orgán, jestli to bude něco nového, no já myslím, že ne. Já myslím, že to bude jedna z těch stávajících institucí v členských státech, která dostane ovšem za úkol stát se tímto akreditujícím orgánem pro ty akreditované orgány. A tento orgán, který uděluje akreditace pro členské státy, bude pak i zodpovídat za řízení těch akreditovaných orgánů. Takže s tím si nemyslím, že by k tomu přibylo nějak eh, administrativních zátěže. A pokud jde o tu, o to prohlášení řídícího subjektu, tak to, které při, tak to při vyhotoví ty eh, akreditovací orgány a to je eh, tedy na březen příštího roku. jestli to nějakým způsobem zkrátí ten prvek absolutoria, já si myslím, že ne, možná o měsíc, ale myslím, že není možné absolutorium provést po rok po roce, který eh, eh připadal v úvahu. Teď máme za rok 2010, ale na rok 2012, takže tam ještě ta změna toho nařízení nebude mít žádný dopad. Vzhledem k těm mnoha různým aspektům, včetně účetního dvora a tak dále. Takže toto by mělo naopak zjednodušit situaci v členských státech, mělo by to dát jasnou zodpovědnost, pokud jde o e, ty orgány akreditující a akreditované, ale žádným způsobem to ne, nevylučuje to rozhodnutí týkající se těch národních prohlášení. To bude muset podepsat ministr členského státu. Ale bu- budeme mít prohlášení řídícího subjektu na úrovni akreditovaných orgánů a možná také ještě národní prohlášení na vládní úrovni. Děkuji. No Děkuji. Takže já vám připomínám, že teď odpoledne budeme hlasovat i o této zprávě a s tím bych uzavřela naše zasedání. A chtěla bych požádat koordinátory, aby tu ještě zůstali. Všichni ostatní kolegové, prosím, opuste sál co nejrychleji, abychom mohli začít se schůzkou koordinátorů, protože máme spoždění. Děkuji.